Uh, good morning, everyone. I think will make a start in this um, our far from normal room. Uh, so can I... Um, Dobré ráno, a pustíme se do toho. Srdečně vás vítám um, v této neobvyklé místnosti uh, na prvním zasedání výboru IMCO v roce 2014. Doufám, že jste si všichni užili klidné a příjemné Vánoce a svátky. Vidím tady spoustu dychtivých tváří. Určitě je tady paní Schaldemouze, eh, která eh, se ráda pustí eh, do návrhu o bezpečnosti výrobků pro spotřebitele. Omlouvám se, že tady máme takovou neobvyklou místnost. Já bych potřeboval ještě jedny brýle, abych viděl všechny přítomné. Nevím, jak to vypadá pro naše diváky na internetu, ale v eh, každopádně kamery tady máme a chtěl bych eh, přivítat eh, všechny, kdo se na nás budou dnes dopoledne dívat na internetu. Teď k těm formalitám. Můžeme-li tady přijmout pořad jednání, tak ještě bych upozornil, že máme drobnou změnu v tom původním programu po hlasování o zprávě pana Manderse toho mandátu pro pana Mandese mm, předloží eh, pozměňovací návrhy eh, k eh, bezpečnosti sítí a informací pan Švab. Já budu potom hovořit o jednotném trhu s elektronickými komunikacemi. Takže tohle jsme prohodili a za chvíli budu hovořit o věci, které teď se projednávají v trialozích a stručně vám řeknu něco stručně k elektronické fakturaci a veřejným zakázkám. Jsem rád, že je tady paní Koner Langen, která vám k tomu hned něco řekne. Takže formality eh, pořad jednání považuji za přijatý. Připomenu vám, že hm, dokumenty k eh, zasedání jsou k dispozici elektronicky. Jsme tady pilotní výbor pro eh, zasedání bez, papíra, bez papíru. Všichni eh, dostane, znáte si tu aplikaci, kde jsou. Zápis z 27. a 28. Eh, listopadu je k dispozici a, eh, a bude považován za přijatý, pokud mě nebo šéfovi jednotky panosu konstituovali nedáte vědět do konce jednání. Teď tedy k trialogům. Barbara Vajle Tady myslím není. Tak já možná to vezmu eh, postupně a nejdříve k směrnici o eh, v eh, radiologických pardon, zařízení vysokofrekvenčních. Teď jsme uh, už po teologu dosáhli dohody 19. prosince a šlo nejvíce o uh, věci, eh, kde jsme dosáhli dobrého kompromisu pod vedením paní Weiler. Nebudu zacházet do, do pod, konkrétních podrobností, týkalo se to rozsahu působnosti směrnice, o toho, jestli eh, vysokovenčních zařízení je třeba univerzálně registrovat, nebo jestli to má být selektivní podle kategorie zařízení, kde ehm, byly vysoké úrovně nedodržování pravidel a potom také označování elektronických zařízení elektronického označování budoucí eh, zařízení, kde, je, kde jako jsou chytré telefony, kde eh, samozřejmě můžeme spouze je eh, spotřebitele informovat prostřednictvím zabudovaných displejů v zařízení. Takže paní Valár tam udělala velký kus práce a myslím, že bychom jí měli blahopřát. Potom tam máme dvě velmi propojené zprávy důležité k bezpečnosti produktů a sledování trhu. Tam jsme dohlasovali, jak víte, eh, zpravodaj je v neustálém kontaktu s předsednictvím, protože chceme eh, zahájit eh, vyjednávání a dám slovo paní Schaldemoz, aby nám řekla, jak je daleko. Máte slovo. Děkuji vám a přeji vám všem dobré dopoledne. Ano, vám toho teď nemůžu říct tolik úplně. My pořád čekáme na radu, ale řecké předsednictví se pokouší získat vyjednávací mandát eh, od nás, eh, no pro nás. A ehm, včera bylo jednání, dneska bude jednání a oni se snaží dostat mandát na příští týden na Koreper. Takže pořád máme šanci dosáhnout dohody, pokud oni dosáhnou mandátu. Ale zase na druhou stranu, hm, jak už jsem říkal, eh, před Vánoci Není nepravděpodobné, že se nám nepodaří eh, dosáhnout schopnosti vyjednávat, takže bude třeba potom vyjednávat s tím procesem tady v parlamentu a potom před Vánoci jsem se dohodla se stínovými zpravodaji, že budeme mít dvojitou strategii, budeme pracovat na, eh, budeme se pořád snažit o vyjednávání, ale pokud ne, tak eh, tu zprávu prostě předložíme na plenární zasedání. Takže teď připravujeme na vyjednávání. A, i na zprávu co nejpozději v eh, tomto volebním období, možná v březnu, možná v dubnu, a každopádně chceme, aby eh, ta zpráva proběhla na plenárním zasedání. Uvidíme všichni příští týden. To bude víceméně poslední šance, kterou dostaneme. Ale pořád budeme čekat a já pořád doufám, že se nám podaří nalézt kompromisy. A vím, že ta práce spočívá v hledání kompromisu a řešení ohledně článku o 7, to znamená to slavné made in. Takže máme pořád dvojitou strategii a informace vám budu moci poskytnout na příštím zasedání. Příští týden budeme vědět víc. Dobrá, děkuji, říká pan předseda. Děkuji vám tedy za aktuální informace. Takže to budeme moci probrat na konci měsíce. 22. a 23. a také bych vás upozornil na to, že řecký minister odpovědný, pan Hacidakis, asi si ho budete pamatovat, že to byl dřív náš tady kolega v, z parlamentu, přijde ve 3 hodině 22. února. Vím, že osobně ho ta věc zajímá. ti z vás, co jste byli v Řecku, si to pamatujete, že jsme to tam projednávali. Takže všechny politické frakce určitě tam budou mít eh, patřičné zastoupení a každopádně paní Schaldemose bude mm, moci se ptát na eh, vývoj, zasedá, vývoj vyjednávání. Teď eh, elektronická fakturace. Tam máme teď dohodu zahájit vyjednávání a já dám slovo paní Langen, aby nám řekla, co se děje. Máte slovo. Děkuji, eh, pane předsedo, dámy a pánové. Nejdřív vám přeji všechno dobré do nového roku. Hned po eh, schválení nájemku jsme začali dávat dohromady se sekretariátem eh, termíny. Od včerejška máme první technické zasedání, před, před, předevčírem také na pracovní úrovni mezi sekretariáty. Dnes bude první zasedání stínových zpravodajů, potom 14. ledna také a potom 15. ledna první trialog. Mezitím probíhají ještě technická zasedání a potom 21. ledna bude druhý dialog a doufáme, že tam dojdeme k výsledku. Ukazuje se už několik eh, bodů konfliktních, některé věci budou vyřešitelné, velmi těžké bude eh, dosáhnout harmonogramu, že eh, členské státy chtějí delší implementační lhůty, komise chce zásadní časové lhůty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 So I'm happy to give you the floor. Děkuji, pane předsedo. A dobrý rok vám všem. A samozřejmě všem hostům, kteří jsou zde přítomni. Poslal jsem vám eh, před časem a první souhrn pozměňovacích návrhů, bylo jich jedenáct. A ještě vám zašlu co nejdříve další návrhy řešení eh, k tématům, která jsou ještě otevřena. Těch jedenáct pozměňovacích kompromisních návrhů, které jsem zaslal, eh, zřejmě jste neměli čas na to, abyste si je eh, pozorně pročetli, protože jste na to neměli moc času a to je moje chyba, jistě ne vaše. Tak eh, ty první pozměňovací návrhy se týkají zprávy o integraci vnitřního trhu. Eh, na toto téma bychom se neměli setkat se zvláštními problémy. Je to kompromisní návrh 1, 2, 3, 5 a 11 a to se týká těchto problémů. Vaše pozměňovací návrhy byly eh, vyjádřeny tak, že bylo možné je syntetizovat bez velkých potíží, ale to mi řeknete vy, jestli se to podařilo a já jsem ochoten, že jsem zapracovat vaše poznámky. Eh, pozměňovací návrh, kompromisní číslo 4, se týká jednotný trh s energiemi. My jsme tam vnesli, jak to bylo požadováno, například eh, kolegou Bupakisem, pozornost k těm zranitelným spotřebitelům. A dále ještě odkaz na nezbytnost zajistit eh, přiměřený přístup pro všechny spotřebitele. Eh, pozměňovací návrh číslo 6. Eh, tam jsem vzal v potaz poznámky pana Pupa Kiseho a Marka Kiseho. A to se týká inovací v přístupu financí malých a středních podniků. Sedmý pozměňovací návrh je ten, který byl objektivně nejkomplexnější, protože se týká mobility pracujících a pozměňovací návrhy, které byly předloženy, byly eh, dost různé a někdy vlastně i neslučitelné. To je, je téma velmi choulostivé a zároveň velmi důležité eh, v, celku, eh, v celkové diskuzi. Já jsem vám poslal formulaci, v níž jsem se snažil vzít v potaz eh, názory všech těch, kteří se přímo k těmto pozměňovacímu návrhu vyjádřili a nebo nepřímo v diskuzích, které vyplynuly z minulých zasedání. V tomto případě se jedná o to, abychom našli vyrovnaný, vyrovnané znění mezi svobodou pohybu a zároveň, abychom zajistili eh, práva a materiální podmínky k práci těm lidem, kteří se pohybují po našich zemích. A v tomto případě eh, to jsou právě pracující. K eh, pozměňovacím návrhům 9 a 10, tam jsem se snažil zapracovat poznámky pana předsedy Harbora a pana kolega Švába. Zůstávají otevřená ještě tři témata. Eh, jak jsem vám řekla, na těchto třech tématech ještě pracuji a pošlu vám co nejdříve návrh znění, eh, kompromisní návrh. Ten první se týká eh, odstavce 10, což je průmyslová politika. Myslím si, že odkaz je tady velice důležitý. A také v minulé diskuzi, kterou jsme měli, kolega Beč eh, eh, i prezident Arbor eh, hovořili o vymezení pole, kam bychom, kde bychom měli zasahovat, abychom se nedostali do střetu s jinými výbory. A to byly poznámky zcela pochopitelné a racionální. A já se pokusím to sepsat a co nejdříve vám pošlu text, který eh, by eh, vzal v potaz tyto poznámky, aniž bychom nicméně eh, tento odstavec o průmyslové politice úplně vyškrtli, protože si myslím, že v celkovém dokumentu je velice důležitý. A pak je ještě otevřena, otevřena bod 18. Tam máme bohužel názory, které spolu eh, neladí a doufám, že co nejdříve odsouhlasíme nějaký, eh, nějaké změny. I toto je eh, námět, který bychom měli dotáhnout bez potíží k určité syntéze a já vám slibuji, že vám ji pošlu. A jako poslední je zde bod 20. Ten se týká těch zbylých návrhů, které se týkají jednotného trhu. A to je téma, které eh, navazuje na předcházející témata, které jsme schvalovali. Zde se jedná o to, abychom eh, vytyčili priority. Myslím, že já jsem ty priority tam vytyčil tak, aby eh, dávali smysl v té hypotéze, kterou my představujeme. Vládnutí je jistě téma, a je to zásadní cena, zásadní hodnota tedy toho, co diskutujeme, ale, ale jakožto nástroj eh, musí umět řešit některé priority a proto podle mě je to eh, velice důležitý odstavec o průmyslové politice a tam eh, je třeba vymezit, jaké jsou tedy ty argumenty, které je třeba co nejrychleji vyřešit. To je zhruba vše. Těch 11 návrhů, které jsem vám poslal, budou, bude doplněno ještě rychle eh, některými dalšími a já vám děkuji za spolupráci už teď a myslím si, že eh, ta, eh, ten, ta největší díl toho, čím jsme se zabývali v této zprávě, je celkem dobře shodnuto a pak se jedná o tom jenom udělat ještě ten poslední krok, ale řekl bych, že už se blížíme k řešení, eh, které bude sdíleno eh, všemi eh, těmi, kteří mají třeba různé názory a které mají různé politické názory v našem výboru. Jsem vám k dispozici, samozřejmě proto, abych vám případně poskytl další detaily, pokud to považujete za užitečné. A budeme moci eh, použít ty dny, které nám chybí do hlasování i k například přímému bilaterálnímu kontaktu, abychom našli řešení, které by eh, vyhovovalo všem, abychom eh, tomuto návrhu řešení dodali co největší platnost. Nemáme mnoho času, ale je tu ještě možnost, abychom mohli nějak upravit tyto pozměňovací návrhy, abychom ještě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 nezapomínali na to, jak funguje jednotný trh a jakým způsobem to přispívá k pracovním místům v Evropě a jaký to má opravdu dopad na naši politiku v této oblasti a zároveň nesmím zapomínat na návrhy pro jednotlivé členské země. Pokud jde o monitoring růstu pracovních míst, musíme vzít v potaz i nezaměstnanost mladých lidí. Toto je záležitost, na kterou jsme trošku zapomněli. Souhlasím s tím, že musíme mít iniciativy na úrovni EU, které doplňují doplňují aktivity na národní, na národní úrovni, podporují sociální podnikání v této oblasti. Dále je to, mm, jsou to banky, které by měly poskytovat úvěry za nižších, nižší sazby než komerční banky, především malým a středně velkým podnikům. Rád bych řekl, že některé pozměňovací návrhy jsme již vzali v potaz, především pozměňovací návrhy, které se týkají těch rozvojových bank. A vítám pozměňovací návrh, kompromisní návrh 10, pokud jde o porušování evropského práva, ustanovení jednot, týkající se jednotného trhu, to je velice důležité. Ovšem v kompromisních návrzích nevidím právě tu problematiku nezaměstnanosti mládeže, která podle mě nebyla zatím ještě zohledněna. Bylo to navrhováno v mým pozměňovacím návrhem 52 a myslím si, že bychom to mohli poskytnout jako dodatek kompromisního návrhu 8. Tam bychom mohli být kreativnější. To je můj návrh, to znamená doplnit kompromisní návrh číslo 8 o tento můj návrh. Děkuji. Děkujeme. Paní Rule. Já bych také chtěla poděkovat zpravodaji za kompromisní pozměňovací návrhy, ale musím říct, že jsem je ještě neprostudovala podrobně, jenom jsem je přelétla a podívám se na ně, ale chtěla bych se zeptat na téma mobility, e, volnosti pohybu. Máme k tomu e, schválenou směrnici, e, pokud jde o, o vzájemné uznávání eh, pracovních kvalifikací, která představuje dobrý eh, eh, kompromis a která by nám mohla použít, posloužit i tady k dosažení kompromisu. Uh, uh, Děkujeme. Možná rovněž já za zpravodaj, jestli dovolíte, když teda čekám ještě na kolegu, možná i pan Šváb by se k tomu rád vyjádřil za EPP. Nejprve Rád bych poděkoval panu Koferatimu. Myslím si, že tyto kompromisní návrhy skutečně zásadním způsobem posilují tuto zprávu a myslím si, že jdou tím směrem, jak si všichni kolegové přáli, především to, v těch oblastech, které jsou pro nás zásadní, proto vám děkuji za to, že jste je zohlednil. Obecně mohu říci, že ty kompromisní návrhy většinu z nich já osobně mohu podpořit. Tam, kde ještě navrhnu některé úpravy, to jsou věci, které se týkají energetiky, infrastruktury. Myslím si, že zde bychom měli postupovat opatrně, pokud jde o poskytování nějakých návrhů, které zatím nejsou dostatečně mm, podrobně popsány. Měli bychom skutečně zdůraznit ochranu našich spotřebitelů, které, kteří jsou v, ohroženém, v ohrožených skupinách. Nevím, zda tyto návrhy jsou dostatečně efektivní. Pokud jde o Telekom, tak tam bych rád poděkoval za zakomponování mých pozměňovacích návrhů. Vidím zde zajímavé návrhy konkrétních opatření, tak abychom reagovali na rozdíly mezi členskými státy a cenami této oblasti. Nevím, zda, nebo jak budou vypadat tato konkrétní opatření, ovšem měli bychom se zaměřit na to, co zatím na stole opravdu máme, to znamená posílit fungování tržního místa, konkurenceschopný trh, protože zde máme jasný rámec, který by mohl podpořit konkurenci v oblasti elektronických komunikací. Víme, že historicky, když se podíváme na data, komunikace, ceny v této oblasti, spotřebitelské ceny se snížily zásadním způsobem Dále ty návrhy, pokud jde o uznávání kvalifikací, paní Rule se o tom zmínila konkrétně, i to je propojeno s tím, o čem se zmínil pan Makakis, to znamená nezaměstnanost mladých, to bychom mohli propojit, kompromisní návrh je 8 je opravdu silný v tomto ohledu. A ještě z takového trošku širšího hlediska, myslím, že 41, můj pozměňovací návrh, který byl takovým dlouhým pozměňovacím návrhem, analytické nástroje pro měření integrace vnitřního trhu, tam je, myslím, navrhován ústní návrh, který pan zpravodaj odsouhlasil. Doufám, že kolegové s tím budou rovněž souhlasit. Je to takové zjednodušení této formulace 41. Celkově si myslím, že opravdu jsme na správné cestě, že by to měla být kvalitní, komplexní zpráva, abychom o ní mohli hlasovat a celé to dosie pohnout trošku před. Chce ještě někdo z kolegů vystoupit? Pan Šváb, paní Gepard, pane Švábe, prosím. Děkuji, pane předsedo. Omlouvám se, že jsem přišel trochu pozdě, ale přesto eh, všem eh, srdečně přeji ještě eh, všechno nejlepší do nového roku. Já jsem se díval na kompromisní návrhy pana kolegy Koferatyho opravdu podrobně. Celkově si myslím, že zpráva, kterou předložil, jde svými kompromisy i směrem, které jsme, který jsme naznačili minulý rok. Ten návrh zprávy, který jsme měli minulý eh, rok, se poněkud silněji zaměřoval na ty původní eh, eh, věci, kde je příslušný náš výbor a na ten původní směr textu komise, ale myslím si, že to, že tam teď přibyly nové věci, neznamená žádný zásadní přelom. My víme, že Ehm, částečně ehm, naším tématem jsou zranitelní spotřebitelé, pokud se to tady znovu objevilo tak dobré. I když eh, to možná není úplně náš příspěvek k evropskému semestru, ale v podstatě s tím nemám problém. Tady ta druhá věc eh, spočívá eh, v tom, že bych měl možná pozměňovací návrh k pozměňovacímu návrhu 8, který se týká k 27, 27 a um, také 38 od pana Koferatyho. Já si myslím, že se to týká všechno jenom jedné směrnice. A měli bychom to také tak napsat. Neměli bychom psát these directives, ale this directive. A sice tedy eh, v jednotném čísle bychom na ně měli odkazovat. A potom uh, Ehm, myslím, že by tam měl být transpose než applied nebo implemented. Ale to jsou jenom drobnosti. Celkově jsem velmi eh, spokojený a eh, dá se tam do toho integrovat to, co jsem navrhoval a také to, co stínová zpravodajka mohla navrhnout, která tady bohužel nemůže být, protože hovoří na výboru econ. Mám tady potom podobnou otázku u kompromisního pozměňovacího návrhu číslo 5, kde jde o malé a střední podniky, které jsou mi, eh, jak jistě víte, velmi blízké. Ani tady eh, není zcela jasné, jak daleko s tím pozměňovacím návrhem ve druhém eh, části, myslím, jak kde je Strong Support to Develop Specific Bonds a hmm, jak daleko s naší kompetencí tady dojdeme, ale není to nic, eh, kde bych měl strukturálně zásadně jiný názor, ale každopádně bych tedy eh, eh, řekl, že díky kolegu Koferatovi budeme moci zásadně přispět tedy k semestru a mm, doufám, pane předsedo, že hlavní výbor, to znamená Ekon, tu e, naši práci e, náležitě e, zapojí do té práce na evropském semestru a že ty cíle uvidíme naplněné v rámci semestru, takže děkuji a přeji panu zpravodaji hodně úspěchů. Dobrý. Výborně, děkujeme. Ještě někdo? Paní Gebhardt. Děkuji, pane předsedo. I za sebe bych chtěla poblahopřát do dobrého nového eh, roku, který doufám bude eh, hodně úspěšný všem, eh, a, a, kteří jsou zde přítomní. Nechce naplnit všechny vaše přání. Chtěl bych také poděkovat Seržu Koferatimu za velice dobrou práci a za předložení kompromisních pozněvacích návrhů. Vy jste už hovořil o jedné mimořádné věci a sice o věci průmyslové politiky Správně se podívujete nad tím, že jsou tady pozměňovací návrhy, které eh, by něco chtěli úplně, toto eh, veto eh, chtěli úplně škrtnout. A já si myslím, že to je chyba, protože bychom tady měli mít holistický přístup, stejně jak to navrhnul Sergio Coferati. A mm, proto podporuji, mm, když říkáte, že se musíme postarat o to, abychom se dostali vpřed. Chtěla bych připomenout, že na tomto výboru eh, jsme také přijali stanovisko k průmyslové politice Evropské unie eh, a to velkou většinou. Já jsem byla eh, mm, zpravodajkou a proto si to pamatuji a proto dnes nechápu, mm, proč se dnes říká, že tohohle tématu to se nás moc netýká a měli bychom to škrtnout. To prostě nepochopím. I když někdo nesouhlasí úplně s textem pana Koferatyho, no tak ho může upravit, ale celkově ho škrtnout, to si myslím, že by byla chyba a to bych nepřijal. Uh, thank you very much. Děkujeme. Ještě někdo? Ještě někdo k tomuto bodu? do této diskuse. Není-li tomu tak, poprosil bych ještě jednou pana zpravodaje, aby to shrnul a potom se podíváme na to, jak to bude vypadat časově. Grazie. Děkuji všem kolegům, stínovým zpravodajům a ostatním kolegům eh, za poznámky, které zde znesli a rád bych vás požádal, eh, což by bylo užitečné eh, k redakci těch článků, abyste mi poslali vaše poznámky písemně jak jsme řekli, máme ještě čas k tomu, abyste si pozorně přečetli to, co jsem vám poslal, abyste, abychom mohli všechno zapracovat do toho konečného znění. E, co se týče e, některých těch prvků k meritu věci, to téma nezaměstnanosti mladých, e, které panu Markakisovi leží na srdci, což je zcela pochopitelné. Je to pravda, že já jsem v tom pozměňovacím návrhu 52 o tom hovořil explicitně, ale e, ptal jsem se, jaký by byl kompromis, e, který by byl nejvhodnější. Já si myslím, že je důležité tento odkaz a že to je odkaz pro to, abychom našli nějakou politiku, která by zamezila této nezaměstnanosti mladých a o tom vůbec nemám pochyb. Najdeme přiměřené řešení, určitě i k tomu holostivému tématu mobility. O tom hovořil hlavně pan poslanec Rule. Ale myslím si, že v kompromisním řešení to musí být správně eh, sepsáno. Je třeba najít právě rovnováhu mezi eh, nutností mobility a mezi nutností zajistit eh, určité záruky těm lidem, kterých se tato mobilita týká. prezidentovi bych potvrdil, že co se týče článku 41 a té vhodné formulace, tak e, s tím souhlasím. Co se týče energie a e, těch infrastruktur energetických, tak e, mám stejný názor. Musíme dát pozor na to, abychom nenapsali slova, která by mohla být vykládána jinak, než jsme zamýšleli. Uh, a to v různých okamžicích. Musíme najít takovou formulaci, která by přesně vymezila ten princip. V tomto případě jde o ochranu těch eh, zranitelných spotřebitelů, ani bychom eh, tam umožnili nějaký jiný výklad budoucnosti. Já to zkusím to takto sepsat panu poslanci Švábovi. Eh, bych řekl, aby mi prosím dodal písemný návrh svých poznámek, za to bych byl vděčný. Potom ten odkaz Eh, který jste našel v tom pozměňovacím návrhu 5, který se týká těch bondů. To je vlastně převzato z textu komise. Také já si myslím, že to je velice, mm, velice odvážné, ale eh, já se nemohu této, eh, této odvaze připojit, to je odvaha komise. Já myslím, že by to mělo zůstat tak, jak to je, případně upřesnit povahu tohoto článku. My musíme financovat uh, Eh, snažit se podpořit financování eh, malých a středních podniků, které jsou zcela zásadní. My nemáme možnost eh, reindustrializovat Evropu a podpořit opět malé a střední podniky, aniž bychom zajistili nějaké financování. A tam je třeba tedy dát financování tedy do výzkumu. Ty velké podniky, ty mají kulturu a nástroje pro to, aby eh, podnikali sami o sobě, když to ty malí a střední podniky potřebují naší pomoc. Tedy vám děkuji. Děkuji vám za všechny vaše případné ještě poznámky. Já vám zašlu návrh toho kompromisního řešení, kde bude i eh, potvrzení toho, že tam bude téma eh, té industriální politiky tak, jak zde bylo připomenuto, já si myslím, že to všichni sdílíte, že toto téma tam patří. Uvidíme ještě, jak to sepsat, ale musíme to mít jako jeden eh, z pilířů eh, činnosti, protože vnitřní trh a obrana, eh, ochrana spotřebitelů závisí vlastně na kvalitativní a kvantitativní úrovni našeho průmyslového systému, který poskytuje různé, různé zboží. Děkuji vám. Dobře, děkujeme. Ještě jednou děkujeme za tuto práci. Já jsem si jistý, že výsledek bude kvalitní. Ještě bych vám rád všem připomněl, že, dva, že 23. ledna budeme hlasovat o tomto tématu. To je čtvrtek našeho dalšího jednání a rád bych zúraznil ještě jednou, že ve čtvrtek nás čeká hodně hlasování, bude to opravdu takový hlasovací den, proto doufám, že koordinátoři politických skupin zajistí plnou účast čtvrtek dopoledne 23.1. zdá se a mohu to říci již nyní, že nebudeme potřebovat odpolední jednání 23. to vás jistě potěší ovšem celé dopoledne potřebujeme k hlasování u mnoha návrhů. Je to i návrh pana Švába, můj návrh propojení v rámci kontinentu, návrh pana Koferátyho. Poprosil bych teda koordinátory, aby si to poznamenali. A nyní se dostáváme ke zprávě pana Manderse. Je to jeho návrh mandátu, pokud jde o zjednodušení přesunu motorových vozidel. Rád bych vám připomněl všem skupinám, když se tak dívám, na nás na všechny potřebujeme polovinu našich členů přítomných pro hlasování k tomuto mandátu. Zdá se, že zatím nám chybí tato polovina. Pan Manders je jistě na cestě. Prosím, aby všichni se ještě snažili získat další kolegy z vašich skupin a jistě pan Menders poté bude mít těch 21 hlasů potřebných k získání mandátu. Nyní bychom mu umožnili prezentovat jeho návrh, podívali se na to, jak na tom jsme u tohoto důležitého tématu. Prosím. Děkuji za slovo, pane předsedo. Nejprve dovolte, abych, pod, abych popřál všem šťastný nový rok, popřál, aby to byl rok úspěšný. Ano, vidíme, jak to vypadá z účastí na našem jednání. Je to asi propojeno i s, elek- i s volební kampaní. Lidé se snaží o znovu zvolení, takže pracují na různých frontách a samozřejmě, že je to spojeno i s obtížností mého tématu. Když se podíváme na výsledky Koreperu, nejsem spokojen. Dokonce i klasicky, ta oblast CARS, tento mandát zatím nebyl akceptován. Podle mě vysílají signál, který je jasný. Nechtějí tento návrh, protože když nebudou akceptovat nic, a dokonce budou chtít změnit nařízení na směrnici, když hovoříme o přeshraničních záležitostech, tak to si myslím, že asi není ani vhodný okamžik zahájení trialogu, protože když jsou naše stanoviska tak mm, rozlišné, je obtížné nalézt kompromis. Ovšem, když se o to nebudeme snažit, tak žádný kompromis nikdy nedosáhneme. Proto doufám, že opravdu budeme schopni ještě nalézt kolegy někde na chodbách, tak abychom mohli hlasovat. Potřebujeme 21 poslanců, zatím je nás pouze 14. Možná jsou zde kolegové, kteří mají hlasy proxy, to znamená, že mohou hlasovat za náhrad, jako náhradník, za kolegy, mandát, hlasování za někoho jiného. Já mohu hlasovat za celé PP, e jestli chcete, výborně. To je přesně, to by bylo nejjednodušší. Rád bych řekla, že jsme ochotní nalézt kompromisy, proto si myslím, že je důležité, abychom zahájili oficiálně trialog. Zároveň doufám, že Rada pod novým řeckým předsednictvím bude ochotnější nalézt bližší stanovisko, bližší parlamentu, protože zatím je to opravdu příliš zálené, což je škoda. Tak máme, máme nyní začít hledat kolegy? Já mám takové praktičtější nápady. Sekretariát mi napovídá první trialog počítáme s ním odpoledne 23. takže bychom mohli hlasovat dopoledne 23. Nejprve ovšem bych se rád zeptal, zda ostatní politické skupiny souhlasí s vaším postojem, protože jinak byste těch 21 hlasů stejně nezískal. Prosím teda, abyste nám naznačili, zda jednotlivé skupiny podporují pana kolegu v zahájení mandátu, i přesto, že tam máme výhrady, možná koordinátoři za politické skupiny by nám mohli naznačit. A takový orientační hlasování bychom samozřejmě mohli mít, i když to nebudeme klasifikovat za plné hlasování, to by nám možná stačilo pro zatím. Paní Gebhardt, chcete se k tomu vyjádřit, jak to vypadá, jak se díváte na návrh pana Mandese? Milí kolego, naše frakce eh, podporuje návrh pana Manderse. Já mám akorát ten problém, že Nevím, eh, kde eh, zrovna zůstali moji kolegové. Zrovna to ovtelefonováváme. Eh, možná bychom to do toho mohli šoupnout ještě nějakou jinou zprávu a mezi tím pár přátel se dostaví. Ale v zásadě naše frakce souhlasí s návrhem pana Manderse. My rozhodně nebudeme hlasovat negativně. Jenom se chceme ujistit, že potom do debaty nepřijde nic špatného. Um, the EPP, Mr. Schwab. EPP, pan Schwab. Já myslím, že pan Karas je stínovým k této problematice. Všechno je v pořádku, pokud vím, my jsme připraveni na hlasování, zatím teda zde nejsme v plné sestavě, máme zde osm kolegů, tak bychom mohli přispět třetinou vlastně k tomu potřebnému počtu. U nás my bohužel v dalších výborech rovněž hlasujeme, to je veliký problém. Uh, Jestli dovolíte, následující návrh bych vám předložil. Já jsem rovněž stínovým zpravodajem, já souhlasím s postupem kolegy. Je jasné, že ten mandát získáte, protože všichni podporují váš návrh. Takže, co kdybychom? Já jsem to pochopil jako jasný signál souhlasu s přípravou prvního trialogu na 23. odpoledne, který by proběhl s radou. Oficiální hlasování, které by potvrdilo tento mandát, bychom udělali dopoledne 23. a jasně bychom měli říci radě, že mandát není problém, všechny politické skupiny to podporují a poté můžeme oficiálně začít organizovat celou věc. To by nemělo znamenat žádný problém a možná by nám to, eh, i kdy v podstatě nám to ušetří to hledání kolegů k tomu formálnímu hlasování, pokud s tím souhlasí pan zpravodaj. Myslím, že všechny politické skupiny se jasně vyjádřily pozitivně pozitivně. Pokud koordinátoři souhlasí s tímto mým návrhem, tak prosím, abychom ho zaznamenali. Nikdo je proti tomu? Pane kolego, děkuji. Já to vítám, myslím si, že je to nejlepší řešení. Zároveň bych požádal o slot na plenárce, abychom hlasovali o, dohody, o dohodě v prvním čtení. Vidím, že to není jednoduché nalézt kompromisy v tak krátkém horizontu máme pouze měsíc k dispozici a pokud první trialog proběhne 23. ledna, myslím si, že bude obtížné nalézt kompromisy a z toho důvodu bych rád měl slovo na plenáce, abychom hlasovali u prvního čtení, že aby jsme nepromarnili tu práci. To není problém. Říká pan předseda, můžeme na březnové plenárce požádat o to, aby jsme tam měli prostor a aby prostě jsme ještě, pokud by to neprobíhalo, tak jak si přejeme ta jednání, abychom měli další hlasování v Dubnu, to znamená, že byste měli další měsíc k dispozici pro dokončení celé věci. Budeme se snažit, abychom to předložili na plenárce v březnu a abychom měli možnost rozpravy na plenárce. Děkujeme, říká pan předseda. Doufám, že v tomto dalším dosie opět dosáhneme dostatečného pokroku. Rád bych vám připomněl všem, protože všichni zde nebyli přítomní 23. promiňte, 22. odpoledne pan Hacidakis, pan ministr, Budeme si námi, to znamená, že můžete klást rovněž otázky v této oblasti, pokud jde o pokrok pod jeho předsednictvím. To by mělo proběhnout v 15.00 22. Pan minister bude mezi námi. Doufám, že zde budete rovněž přítomni. A nyní se dostáváme k dalšímu bodu na našem dnešním programu. To je zpráva, velice důležitá zpráva pana Švába. Vysoká společná úroveň bezpečnosti sítí a informací. Máme zde 33 kompromisních návrhů, které, na které se chceme podívat. Eh, snad zde jsou i stínoví zpravodajové, pan Manders, pan Kafenony. Vy jste rovněž stínovým zpravodajem, pan Engstrom zde zatím ještě není. Je na cestě. Já jsem zde rovněž. Tak, nyní poprosím pana Švába, aby nám představil kompromisní návrhy. Děkuji, pane předsedo, děkuji eh, všem eh, kolegům a kolegyním i eh, sínovým zpravodajům za to, že dnes mohu představit ty kompromisní pozměňovací návrhy, které jsme už včera jednou předjednali na zasedání sínových zpravodajů. Dohromadě bylo 232 hm, pozměňovacích návrhů na výboru pro vnitřní trh a potom 98 Eh, ze stanoviska ITRE, kde kolegyně Pilar de Castillo eh, zvládla skvělé hlasování a eh, obsahově na obou výborech. Máme tedy velmi silnou linii a za to vám tedy mnohokrát děkuji. AFED se vyjádřil a nakonec tedy čekáme ještě na hlasování na LIBE, které proběhne příští týden v pondělí. Spravodaj výboru LIBE Eh, si nebyl eh, jistý ohledně eh, toho, do jaké míry ochrana dat je tady zaintegrována. Mm, lidé ovšem včela na tom velmi intenzivně spolupracovali, tak aby ty kompromisy byly tak, jak teď jsou. Libe bude hlasovat tedy 13. jak jsem říkal. A proto musíme počkat ještě na výsledek tohoto výboru, ale celkově je tady velký soulad mezi všema výbory. A, a těch 33 pozměňovacích návrhů, eh, které teď máme s těmi změnami, které jsme včera projednali, eh, do značné míry odpovídají tomu, co tady je schopné získat eh, většinu. Dovolíte-li, pane předsedo, teď bych stručně zmínil ty podstatné věci, které jsme chtěli dosáhnout kompromisy. Za prvé, mám to tady anglicky, měli jsme, chtěli jsme posílení aspektu důvěrnosti ve spolupráci mezi eh, aktéry v oblasti hospodářství a veřejných úřadů. Za prvé. Za druhé, hm, tady o tom nebyla vůbec neschoda a chtěli jsme posílit aspekty ochrany dat, aby to bylo tak, že když jde o osobní data, tak eh, budou mít přednost eh, pravidla pro ochranu dat na evropské úrovni. Týká se to otázky infrastruktury, eh, týká se to povinností, který každý eh, subjekt bude mít podle přílohy dvě, a které se budou týkat, tedy každý, který provozuje kritickou infrastrukturu. Tahle význam datové ochrany se týká zejména článku 8, 9, ale také 13 a 14. Potom za třetí, pane předsedo, eh, jsme eh, díky kolegovi Arsesu Ramonovi eh, tam zahrnuli silnější evropské inovační úlohy, takže tady máme výzkum a vývoj v oblasti bezpečnosti sítí Mm, já to i u nás doma takhle cítím, když eh, se říká, že se nám podařilo eh, před 20 lety v oblasti eh, leteckého průmyslu z těch spoust firm, které teď spolupracují s Airbusem, udělat evropské firmy, tak v oblasti bezpečnosti telekomunikací jsme hodně závislí na amerických a čínských firmách jako v žádné jiné oblasti, i když je to oblast tak důležitá pro bezpečnost. Takže tohle můžu eh, velice eh, podpořit, eh, tenhle přístup kolegy Garce Saramona. Za čtvrté, pane předsedo, a to se týká kompromisu 8, chceme zajistit, aby stávající struktury dohledu a ty, aby byly zachovány, ty, které dohlížejí na stávající incidenty bezpečnosti, zejména v oblasti finanční odvětví, eh, které musí hlásit eh, mm, ty incidenty tak, abychom nevytvořili nic eh, dodatečného, aby ta stávající cesta dohledu byla zachována. Za prvé, za páté, v článku 9 tam máme silnější zapojení těch tržních operátorů to, byla i vaš, to byl i váš úmysl, pane předsedo, abychom eh, tady měli předávání informací na eh, struktury dohledu, ale také informace o strukturách dohledu eh, k těm zúčastněným podnikům, aby ten informační tok byl obousměrný mezi oběma stranami. Tedy. Tohle lze jenom posilovat, podle mého názoru. Ve článku 10 máme systém včasného varování takzvaný, Eh, říká se tomu eh, bez zbytečného prodlení tady. To znamená, eh, podniky musí bez zbytečného prodlení hlásit, když jsou opravdu relevantní okamžitě. Samozřejmě se zachováním náležité důvěrnosti. Zejména pokud jde tedy o věc, které se, které se týkají opravdu bezpečnosti a ne, aby se to zveřejňovalo až někde ve výroční zprávě. Potom ve článku 14 eh, notifikační povinnost, eh, to jsme eh, uspůsobili, tam účastníky trhu jsme silně integrovali do procesu, pokud jde o vyhodnocování informací a o to, jak se stavět k jejich důvěrnosti. Prostě zajistili jsme, aby eh, se to týkalo eh, ne všech operátorů, ale aby tam zůstaly i nějaké dobrovolné možnosti. Potom je tady eh, úmysl výboru ITER, který jsme přijali, sice aby podniky kotované na burze, a tady byla určitá debata ohledně toho včera, aby podniky kotované na burze dobrovolně ve své výroční zprávě také eh, informovali o internetových a kybernetických útocích. Otázka eh, eh, byla, proč by to měli dělat jenom podniky kotované na burze a ne všechny. Já bych řekl, že na evropské na předpisy k výroční zprávě jenom k akciovým firmám a společnostem a ne u malých a středních podniků, takže tady bychom se měli zaměřovat na legislativní koherenci. Potom je tady bod 8, otázka eh, článku 15, tedy rozsah auditu. Tenhle kompromisní pozměňovací návrh eh, eh, souvisí se článkem 13a, kde členské státy dostávají možnost předepsat dodatečné audity, když vidí, že je to kritické pro jejich území. S kolegem Schlitterem jsme tady měli včera a příklad, že ve Švédsku se například vyrábí droždí jenom na jednom místě. A proto eh, je to opravdu kritické místo pro Švédsko. Ale eh, vzhledem k tomu, že ne všichni eh, výrobci droždí jsou kritičtí v celé Evropě, protože v jiných zemích jsou i jiní výrobci na více místech, tak ty dané země mohou si stanovit, kde je co pro ně kritické. Nevím i, jak se eh, pan eh, Ramon Garces za socialisty eh, k tomu staví, ale pan Schlitter říkal, že se to bude snažit zaměřit i na potravinářství, takže zkusíme to ještě proložit, tady předložit do Libe a uvidíme, jestli to přijmu. Potom k dalšímu článku. Tam je nám důležité, aby mezinárodní standardy s evropskými byly interoperabilní, aby byly propojitelné, aby eh, žádost kolegy Engstrema mm, o jejich eh, otevřenost, ta bohužel nebyla, to nebylo možné přijmout úplně, protože to bylo poněkud nejasné, ale celkový eh, úmysl pana Engstrema k interoperabilitě, toho jsme, myslím, dosáhli. Potom ty sankce, ty jsou Eh, vůči zúčastním jenom, když eh, jednají eh, úmyslně anebo hrubě nedbalé. A potom je tady ten princip dvě, kde, nebo příloha dvě, kde se jmenují konkrétní dotčené sektory. Dohodli jsme se, že veškeré infrastruktury v oblasti působnosti do toho zahrneme které po evoluci eh, dojdou eh, k závěru, že jsou eh, kritické a že musí být odolné. Některé sektory jsme do toho nedali, protože jejich infrastruktura možná poskytuje kritické služby. Jenom proto tedy. Takže s kolega Garces Ramon to včera rozvedl. Do jaké míry to bychom toto měli zahrnout komunikační kanály fungující na více platformách. Jsou tady někteří poskytovatelé z oblasti telekomunikací, které bychom měli vyjmout a některé eh, ne. Telekomunikace jsou kritické vždy, když na té eh, infrastruktuře eh, běží kritické služby, ale hm, můžeme hovořit i o nekritických službách a pokud tam běží nekritické služby, tak nejsou eh, důvody, proč by měly být podřízené této směrnici. Pane předsedo, tím jsem eh, chtěl eh, udělat částečný přehled alespoň o těchto poměrně technických otázkách. Děkuji kolegům za návrhy podpory k, této, k tomuto seznamu kompromisům některé věci ještě eh, právní služba vyjasní a doufám, že příští týden eh, dopadne tímto eh, hlasování. Dobře, děkuji vám za pozornost. Vám děkuji, říká pan předseda. A děkuji za velice důležitou zprávu v téhle věci. A doufám, že tady získáme velmi dobrou spolupráci s výboru ITRE. A teď pan Garces Ramon za stínové zpravodaje SASD. Gracias, presidente. I, i gra- děkuji, pane předsedo. A děkuji také kolegovi za vykonanou práci. A děkuji za dialog, který tady nastavil a doufám, že tento dialog povede k dobrým výsledkům. Měli jsme schůzi zpravodajů stínových se zpravodajem a myslím si, že se nám podařilo učinit krok ku předu. Všichni vědí, jak je tato směrnice důležitá. Je důležitá pro svůj obsah, ale i pro kontext, eh, v němž eh, je tato směrnice umístěna. Snažíme se tedy vypracovat eh, dobrou zprávu zde na našem výboru. Rádi bychom dospěli k, k souladu a stojí za to o něj usilovat. Tato směrnice se zabývá bezpečností sítí. A to je zcela zásadní věc. Je to zásadní pro eh, mezinárodní transakce, pro mezinárodní obchod, ale je to také důležité pro eh, komunikaci mezi občany. A to se týká jak soukromého, tak veřejného sektoru. Informace a komunikace to jsou eh, dva prvky, které v současném světě a nabývají obrovské důležitosti a proto je e, třeba, aby Evropský parlament e, dal pozor na tento problém. Je třeba, aby naslouchal občanům a aby e, tento obor byl, byl také dobře sledován. My, jakožto socialisté, jsme předložili 30 eh, eh, pozměňovacích návrhů ke zprávě Schwab a mnohé z těchto pozměňovacích návrhů byly předloženy. My přijímáme to, že je eh, dobré, aby se posílila akademická a výzkumná střediska, aby bylo možné rozvinout pole působnosti této směrnice. A dále směrnice musí se zasadit o větší transparentnost eh, technické potíže. Eh, které zde eh, existují a potíže v tom, abychom pochopili tyto technické problémy, by neměly vytvářet překážku Eh, v důvěryhodnosti, kterou eh, tyto informace a informační sítě eh, by měly mít. Chtěli bychom, aby občané měli důvěru v tyto sítě a v poskytování informací. Včera z diskuze mezi stínovými zpravodaji vyplynulo, jak jsem zdůraznil, že je nezbytné být eh, zcela, eh, eh, zcela přesní, tedy v tom, jak obhájit práva občanů vzhledem k tomu, co se děje v dnešním světě. Musíme tento aspekt mít na paměti a naléhat na to, aby zpravodaj se opravdu zasadil o to, aby tato myšlenka byla do zprávy začleněna. A to samé platí pro o myšlenku, která je v jednom pozměňovacím návodu, který jsme předložili. Jde o zahrnutí nejenom uh, sídla, ale i mobilní e, mobilní nástroje, jako jsou tablety a e, jiné mobilní nástroje komunikace. I ty, ty, i ty by měly být zahrnuty do této směrnice. Dále i chci zdůraznit, že povinnosti podniků e, musí být, musí být e, dodrženy. Je třeba, abychom zajistili, že ty příslušné orgány e, mohou požadovat na podnicích na podnicích aby splňovali své povinnosti v případě, že zde dochází k zneužívání, a to proto, aby občané měli důvěru v tyto eh, elektronické prostředky. Eh, nemůžeme absolutně eh, couvnout ani o milimetr, co se týče těchto požadavků a těchto potřeb. Tam, kde se jedná o služby Eh, distribuční, tam, kde, eh, když se hovoří v eh, příloze číslo dvě, ty multifunkční poskytování služeb, ty, ta by měla být zahrnuta v, tomto, v této příloze dvě. Co se týče sektor potravinářský, je to důležité, protože to je rozměr, který má vztah i k zdraví a to jsou otázky celá zásadní. A potom eh, ty služby eh, eh, mnoha, na mnoha četných platformách, to je služba, která se do budoucnosti bude rozvíjet a bude třeba, aby jsme se na ní soustředili, protože i tato oblast by měla být zahrnuta do této směrnice. To byly tak zhruba moje poznámky. Děkuji a teď pan Manders. Já jsem si chtěl eh, omluvit, televize mě žádala, abych řekl něco k té zprávě a komunikace je také důležitá, takže jsem musel opustit eh, místnost Jen na několik vteřin a už je to za mnou. Chtěl bych poděkovat Andreasovi za jeho práci a také eh, chtěl bych se omluvit za Eh, skvělou práci, tedy eh, bych mu poděkovat za skvělou práci, za to, že přijal většinu těch věcí. A, a uvidíme, jestli kolegové z Libe schopni to přijmout. Ale eh, můj hlavní přístup je, že to všechno bude v pořádku a budu se na to těšit a budu teď na příštím zasedání s tím zpravodajů, které by mělo proběhnout příští týden, tak bych to asi nechal a tak bychom mohli pokračovat a myslím, hmm, že se to nakonec dočká dobrého konce. Okay. Um, I think Mr. Myslím si, že pan Ekstrom mezi námi není, takže si dovolíte několik poznámek za mě. My jsme opravdu byli takový selektivní v naší skupině při předkládání pozměňovacích návrhů. Myslím si, že ten obecný přístup pana Švába je silně podpořen u nás, pokud jde o tyto návrhy. Jedinou obavu, kterou zde mám ještě, to je kompromisní návrh, který nebyl, nebo které nebyly zahrnuty. A ty se týkají konfidenci takových důvěrných eh, informací, které budou vyměňovány mezi operátory, především pokud jde o slabá místa daných systémů. Proto je velice důležité, aby tyto sítě byly důvěryhodné, tak aby si operátoři mohli, mohli sdílet všechny tyto důležité informace, citlivé informace tak aby skutečně nedošlo k zveřejnění těchto informací, to by mohlo být, mít obrovské následky. V návrhu komise bylo úvodní ustanovení, které se týkalo této záležitosti a které bylo to například v bodě 28. Komise hovořila o tom, že kompetentní úřady musí udělat vše proto, aby zachovali důvěryhodné kanály výměn těchto informací a aby samozřejmě to bylo vyváženo i se zájmem veřejnosti, ale i možnými komerčními dopady, pokud jde o poskytování těchto informací informací a že jednotlivé úřady musí udělat vše proto, aby uchovávaly tyto informace, které se týkají zranitelnosti jednotlivých produktů v důvěrném režimu. Já osobně si myslím, alespoň jeden z návrhů pana Švába, kompromisních návrhů, je hmm, podle mého názoru nedostatečně um, sformulován. Myslím si, že to není kompatibilní s tím, co požadovala komise v úvodním ustanovení, proto i požádá, aby se na to pan kolega podíval, aby ujistil mě a zároveň sebe v tomto ohledu o tom, že to nebude způsobovat jakékoliv problémy v této oblasti. Já si myslím, kdyby pan kolega mohl říci že je připraven to ošetřit ve všech těch oblastech, kde by to mohlo vyvstat, tak si myslím, že bych byl spokojenější s jednotlivými kompromisními návrhy. Dobře. Chtěl jsem ještě pozvat komisi, aby se vyjádřila, pokud s tím souhlasíte, pane kolego, pane Engstrom zde ještě pořád není, ještě někdo, kolegy, kolegyně, pan Kalbe je, myslím, zde za komisi pan Abe Monte, pokud vím, tak eh, ano, který na tom prasoval velice tvrdě, je v nové funkci, proto eh, mu přeji hodně štěstí a nyní vás poprosím o váš názor k těmto kompromisům a poté ještě poprosíme pana Švába. Děkuji, pane předsedo, za možnost vystoupit za komisi. Nejprve bych rád poděkoval tomuto výboru za podporu této legislativy, o které hovoříme. Rád bych poděkoval panu zpravodajovi panu Švábovi za velice efektivní přístup. Skutečně mm, on dospěl podpořil veliký pokrok v této oblasti a doufám, že dosáhneme dohody. Pozměňovací návrhy, které byly předloženy a které zde byly trošku již schrnuty, my tam nemáme nějaké veliké výhrady, pouze pár drobností. Samozřejmě, že a my jsme to tvrdili od samotného počátku, ten systém může fungovat pouze, pokud tam bude důvěra mezi veřejným a soukromým sektorem, důvěra mezi jednotlivými členskými státy. No, tak aby opravdu makrooperátoři, kteří musí poskytovat informace a veřejné orgány, které získávají tyto informace, aby opravdu zde byl důvěryhodný způsob poskytování těchto informací, aby to bylo ošetřeno. Stávající struktury na národní úrovni by měly být zachovány a ta víceúrovňová struktura, pokud funguje dobře, tak nevidíme důvod, abychom, nás, abychom tam vnucovali nějaké jiné struktury. Prostě musí být pouze identifikován ten národní kontaktní, to národní kontaktní místo, které by fungovalo v rámci celé sítě, aby jsme věděli, na koho se obrátit. Ano, samozřejmě víme, že nech, ne, by nemělo dojít eh, k tomu, aby se informace poskytala příliš brzo veřejnosti, aby to nemělo negativní dopad na makrooperátory. To se rovněž týká tohoto textu, to znamená pouze, pokud by to bylo v zájmu veřejnosti, informovali okamžitě, jinak postupovat případ od případu. tržní nebo industriální rozměr, průmyslový rozměr. Ano, zde hovoříme rovněž o té strategii bezpečnosti celé sítě, hovoříme o strategii v této oblasti, industriální výzkumné projekty. Jsme velice rádi, že i toto bylo zohledněno. Stejná věc, pokud jde o pokrytí tržními operátory, jednak eh, ta veřejná zpráva, která by měla být čím dál tím více bezpapírová, založena spíše na elektronickém poskytování informací. I to by mělo být pokryto. Zároveň definice tržních operátorů, která by měla být zahrnout klíčové internetové společnosti, které poskytují služby. By měly být rovněž zahrnuty. Nechceme omezenou definici toho, co jsou internetové služby, IT služby, operátoři, protože prostě za tři, za čtyři, eh, za pět let to bude všechno vypadat úplně jinak a museli bychom reagovat podobně jako u Telekomu, kde v podstatě někteří operátoři spadají, jiní spadají, protože ta definice není dostatečná. Dovolte příklad. Eh, Microsoft přišel s novou generací operačního systému, která by měla být eh, založena na cloudu. My skutečně nevíme, jak to bude vypadat. Jak to bude vypadat za pár let? Já nevím, zda všichni opravdu jednotlivci budou se muset napojovat na cloud v Redmontu, možná zde budou jiné technologie, jiné služby. A právě proto chceme, aby to bylo pružné, abychom mohli v každém okamžiku pokryt všechny kritické služby a infrastrukturu, jakmile se na trhu objeví, nebo jakmile to bude zásadní pro naši ekonomiku a společnost. Na závěr. Celkově jsme spokojeni s tím, jak se to vyvíjí, toto dosie. Těšíme se z vaší podpory vašeho výboru a jsme si jistí, že jakékoliv ještě nesrovnalosti prodiskutujeme a vyřešíme. Děkuji za pozornost. Thank you. Děkujeme. A nyní poprosíme opět pana zpravodaje. Nemá-li k tomu již nikdo žádnou připomínku, prosím na závěr. Děkuji, pane předsedo. Celkově eh, si myslím, eh, že už eh, se nemusím vracet příliš k mnoha věcem. Možná bych zareagoval na to, co právě uvedla komise. Oblast veřejné zprávy z mého pohledu vzhledem k povaze o veřejné zprávy nutně musí eh, zajišťovat odolnost vlastních systémů. Tady mám eh, velkou eh, důvěru ve členské státy. Jsem si jistý, že i bez zákonného pověření členské státy tady tuto povinnost splní ve všech oblastech. Pokud budete mít pochybnosti, tak by určitě bylo dobré, kdybyste nám vysvětlili přesně, kde členské státy tady neplní své povinnosti ještě bychom se na to potom eh, zaměřili. A podobně jako u jiných výborů, ani ITRE, ani eh, v, u, u LIBE nic takového nebylo. Eh, musíme si tady velice dobře rozmyslet, který členský stát, ve které oblasti tady to nebere vážně. Kdyby to tak bylo, tak by to samozřejmě silná káva a samozřejmě by to také se zaměřilo na odpor celé sněmovny, ale ehm, Jinak jde o to, že prostě členské státy sami eh, zcela řádně budou plnit své povinnosti. Velice eh, rád bych se stručně vrátil k tomu, co říkal pan předseda a k důvěrnosti dat. Tenhle kompromisní pozměňovací návrh eh, můžeme ještě přepracovat. Teď jsme převzali ten kompromis ITERE a já bych se chtěl dotknout jenom ještě jedné věci, které eh, z mého pohledu, eh, která z mého pohledu vyvolává aktuální eh, debaty v souvislosti s sledováním dat evropských spotřebitelů a občanů a podniků. Bezpečnost sítě je úkolem daného provozovatele, ale už v téhle věc, eh, v, téhle, v, tomhle, u tohle tématu se chceme postarat o to, aby eh, se poskytovatele eh, postarali o bezpečnost své vlastní sítě a aby si byli jistí, že ty informace, které předávají státu, nemohou být žádným způsobem zneužity. A proto teď, když to tam je jasně najevo, tak se to nebude prostě zneužívat. Potřebujeme tady souzvuk tří Eh, subjektů. Eh, nejen za prvé eh, jsou tady tajné služby, kde stejně nikdo neví, co dělají, ale potom tady máme orgány činné v trestním řízení, které musí trestat kybernetickou kriminalitu. A potom tady musíme mít třetí civilní záležitost, která vzhledem k důvěrnosti si bude vyměňovat informace s hospodářskými subjekty o tom, co se děje. A já si myslím, že není přípustné eh, a smysluplné eh, směšovat tuhle úlohu s tou úlohou tajných služeb. A proto eh, je jasné, že někde budou mít problém s prováděním té směrnice, ale já doufám, že se budu moci tedy zaměřit na podporu. Budu se muset zaměřit na eh, sladění těch tajných služeb, eh, občanských složek a trestní, eh, složek činných trestním řízení. A doufám, že díky tomu proběhne to hlasování přijde velmi dobře, když se domluvíme. Výborně, děkujeme. Děkujeme za odvedenou práci. Ještě jednou potvrzuji, že hlasovat budeme příští čtvrtek to bude skutečně takový hlasovací den u mnoha z těchto důležitých návrhů, proto doufám, že tam všichni budeme přítomní. Děkuji ještě jednou. A nyní. Nyní se dostávám ke své vlastní zprávě. Je to vlastně stanovisko za náš výbor, který se, které se týká návrhu Evropské komise a je určitou reformu celého balíčku telekomu. Bylo to propojeno i s tím návrhem o propojení našeho kontinentu, Connecting Continent. Vítám se pana Bílena, který bude reagovat, všechny autory a tak dále. Bohužel jsme trošičku již ve skluzu, proto paní Tun, ano, zde zastupuje paní Bastos, nevím, zda pan Van Yu rovněž, pan Van Yu je na cestě, dobře, pan Kreutzmann rovněž je na cestě, tak třeba pět minut přestávka a abychom měli možnost, ještě počkáme na kolegy, nevím, pan Engstrom zatím rovněž ještě není Dá se, že má jiné schůzky, jiné povinnosti stěnových zpravodajů. Proto navrhuji kratičkou přestávku a budete chtít využít ty opravdu úžasné ehm, kábovary, které zde máme na chodbě a začneme za chviličku.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 Uh, ladies and gentlemen, I think, um, I think we have a, a full cast. Dámy a pánové, já myslím, že již opravdu jsme všichni, tak uh, bychom mohli pokračovat. So, can we make a start? I saw Mr. Engström zde již mezi námi. Vítám paní Galvo je zde rovněž, ano? Paní pan Beher, paní Behern, paní Tun je zde. Kreutzmann ještě ne, ovšem myslíme, že doufáme, že dorazí, takže prosím, souhlasíte-li, začneme. Nejprve, jestli dovolíte, rád bych poděkoval, rád bych poděkoval všem kolegům, kteří přispěli svou troškou do mlína a zlepšili návrh komise, zlepšili rovněž mou zprávu. Jistě víte, že jsme měli 300 dalších pozměňovacích návrhů a jestli dovolíte, jak to vypadá, trošku aktualizované informace díky opravdu tvrdé práci našeho sekretariátu, který fungovali i v tom týdnu Vánoc. Máme k dispozici 33 návrhů kompromisních hm, jako u zprávy. Promiňte, promiňte, já jsem se díval na zprávu pana Švába, takže 12, 12. 12 posměvacích návrhů kompromisního charakteru. Pokud jde o otázku týkající se spotřebitelských práv, na to jsme se zaměřili na začátku. A Jestli dovolíte, tak bych to schrnul pro ty, kteří přišli až nyní. Jestli si pamatujete, že jsme se v rámci politických skupin dohodli změnit návrhu komise a to tak, že zavedeme naše vylepšení v oblasti spotřebitelských práv jako návrhy ke směrnici stávající, která se týká univerzálních práv spotřebitelů, která již funguje a jednomyslně to bylo mm, schváleno jednak na naší straně i na straně jednotlivých zúčastněných eh, Prvku Pan Bíler, doufám, je s tím rovněž souhlasí, protože já osobně jsem přesvědčen, že to je nejsprávnější směr před. před. U kompromisních návrhů jsme se snažili zakomponovat mnoho takových těch mm, jiných kompromisních návrhů, které byly trošku rozsálejší a které podle mého názoru by měly zlepšit tento návrh. Nepřijal jsem všechny návrhy kolegů, ovšem máme takový mm, proběhla taková konstruktivní diskuze, kde jsme projednali všechny kompromisní návrhy podrobně. A rád bych vám řekl, že budeme mít i verzi číslo dvě těchto kompromisních návrhů. Připravujeme ji na příští týden a měla by zahrnout všechny změny, které, se kterými já souhlasím, se kterými jsme, které jsme odsouhlasili se stínovými zpravodaji včera. Dneska dopoledne nenabrhuji, protože kolegové jistě tam byli, takže vědí, no co jde, ovšem pouze mm, možná pro veřejnost některé ještě další prvky, než se dostaneme k těm podrobnostem. Všichni kolegové, kteří předložili paní Verhe, paní Thun, paní, van, eh, eh, paní Galo, paní Langen, pan Arias, všichni, kteří předložili pozměňovací návrhy, jistě máte k dispozici kompromisní návrhy, rovněž já myslím, že jsem většinu z vašich návrhů zakomponoval. Čili pokud dovolíte, ještě několik podrobností. My jsme restrukturalizovali, propracovali celý ten původní návrh. Máme zde další požadavky, na, které se týkají informací poskytovanými před poskytnutím smlouvy. Národní regulátoři je by měli aplikovat na svých trzích. Hlavní změny, si myslím, byly akceptovány skoro všemi. Pokud jde o ty koncové koncová zařízení, informace, jakým způsobem to přizpůsobit novým službám. Tam byly ještě některé eh, nesrovnalosti, pokud to bude mít dopad na nárůst nákladu, jakým způsobem se to bude řešit. Já se snažím v úvodních ustanoveních trošku to ještě změnit, změní u této problematiky. Je zde důležitá věc, na kterou bychom se měli podívat v rámci naší práce u práv spotřebitelů trošku širšího hlediska. Jde o harmonizaci nápravných opatření, pokud eh, nedojde k plnění, pokud dojde k problému s plněním spotřebitelských smluv. Christian Armstrong na to poukázal, ale i jiné skupiny. Jde o možnost, aby spotřebitel odstoupil od takové smlouvy, pokud eh, služby, které jsou poskytovány, nejsou v souladu s očekáváními spotřebitele, ať už jde o mm, mm, spolehlivost, kvalitu nebo rychlost poskytování služby. Já si myslím, že některé podmínky jsme zlepšili v této oblasti, tak aby všechny tyto tři oblasti, především ta rychlost, byla transparentnější poskytování. Snažíme se samozřejmě o harmonizaci v této oblasti nápravných opatření. Myslím si, že bude docela asi obtížné úplně aplikovat harmonizovaná opravná eh, určitá opatření u elektronické komunikace. Já jsem se na to podíval, samozřejmě, že jsme požádali i o právní poradu, je to mm, mm, opravdu trošku složité, pokud jde o tento návrh a propojení se směrnicí o, spotřebitel, o právech spotřebitele. Navrhuji detailnější změny v této oblasti, tak abychom reagovali i na věci, které mm, zasněly na schůzce s stínových zpravodajů, především pokud jde o rychlost při kontraktech, o tyto definice. Přesmluvní informací se to týká a zároveň přístup k internetu a datovým službám. Bylo zde tolik nových návrhů, pokud jde o definici rychlosti v této oblasti. Opravdu téměř všichni, kteří předkládají návrhy, předložili návrh v této oblasti. Ta zásadní definice, na které jsme se dohodli pro u fixního datového propojení pevného, tak tam se my tam budeme hovořit o obvykle, eh, o tom, co je obvykle k dispozici, pokud jde o rychlost přenosu a u mobilních eh, budeme hovořit, u mobilního propojení budeme hovořit eh, i o odhadech, eh, především tak, jak je poskytováno poskytovateli v daném členském státě. To bude zahrnuto do kompromisního návrhu, jistě to bude zajímat i komisi. Dále proběhly důležité diskuse o těch propojených službách, takzvaných bundled services. To je z právního hlediska obtížná problematika. My jsme se o tom zmínili, Anthony Wheeler to potvrdí. Směrnice, která se týká univerzálních eh, uživatelských služeb, eh, aplikuje na elektronické služby, ale ne na televizní vysílání a jiné elektronické média. Čili my jsme tam sice propojili, určitě máme tam takzvané balíčky propojených služeb, kde část kontraktu obsahuje elektronickou komunikaci a pokud, eh, řekněme, klient chce odstoupit do takové smlouvy, co se stane s tou druhou částí těchto eh, služeb z právního hlediska bychom asi mohli eh, tu část, která se týká televize, eh, od toho odstoupit, ovšem nebudeme právně eh, právně možné tam zavést určité změny, které se týkaly elektronické komunikace. Někteří kolegové by si to přáli, na to se ještě podíváme podrobně. Antony Wheeler určitě k tomu bude mít rovněž poznámky, nebo možná by se s námi podělil o tu právní Eh, právní doporučení, které získal. To je rovněž podle mě důležité. Pokud jde o kontrolu spotřeby, tak tam si myslím, že jsme se dohodli, máme zde několik ještě detailů, které musíme vyřešit. Já akceptuji veškeré balíčky, které navrhly stínový zpravodajové, pokud jde o ty nouzové služby. 1, 1, 2 to eh, nebylo v návrhu Evropské komise, ovšem my jsme využili této příležitosti a to si myslím, že je pozitivně na našem přístupu, tak abychom tam hovořili o těch naléhavých eh, službách, eh, čísle 112 a tak dále, poskytování služeb. Já si myslím, že jsme to posílili, to, co navrhla paní komisá. Paní, ještě hm, kolegyně se hm, domnívala, že jsem trošičku rozmělnil její návrh, podíváme se na to podrobně. Já jsem ovšem chtěl, aby 26a trošku upřesnila, pokud jde o tuto službu 1, 1 2. Já mm, jsem v zásadě pro, ovšem rád bych se ještě podíval na podrobnosti tohoto jejího návrhu, <clears throat> abychom se všichni i stínoví zpravodajové na to podívali. Zda s tím budeme souhlasit. A pokud jde o změnu poskytovatele, umožnění této změny, já osobně jsem nechtěl to nějak eh, komplikovat, delegovat. Eh, některé aspekty Bereku ovšem kolegové mě přehlasovali. Proto navrhuji, aby jsme byli takový trošku normativnější, aby ten uh, nový poskytovatel vedl celý tento proces a rovněž tam budou určité změny do legislativy, pokud jde o změnu poskytovatele, tím se vlastně posílí ten původní návrh komise v oblasti změny poskytovatele služeb. Tak to vypadá aktualizovaná informace. Já si myslím, že jsme to vyřešili uspokojivým způsobem. Ještě ten druhý klíčový aspekt našeho návrhu, o tom bych rád pohovořil, to je záležitost, kterou jsme zde zachovali. Jde o regulaci přístupu k otevřenému internetu já si myslím, že náš přístup je správný. Chci, aby to bylo regulováno. Myslím si, že potřebujeme transparentnost, jasnost, tak aby jsme měli konsistentní právní rámec v celé Evropské unii. Je zde málo doložek, které se týkají tohoto řízení přístupu k otevřenému internetu. Měl jsem k dispozici mnoho podrobných návrhů, pozměňovacích návrhů, my jsme se na to podívali. Stínovi zpravodajové, všichni, kdo předložili návrhy, <clears throat> obdrží z mé strany příští týden rovněž návrh v tomto ohledu. My bychom to ještě chtěli projednat na další schůzce ve středu odpoledne se stínovými zpravodaji. Já budu mít eh, s panem Barnierem v 15.00 tiskovou konferenci, čili trošku jsme to odložili, ale budeme mít příležitost to projednat. Nebudu zacházet do podrobnosti pouze, jestli dovolíte hlavní přístup. Máme zde od Bereku, eh, ze Združení Bereku, myslím, že francouzský regulátor nám to poskytl takový velice kvalitní text. Oni vedou tuto problematiku. Jsou tam pozměňovací návrhy, které obsahují mnoho kvalitních doporučení. Myslím si, že většina stínových zpravodajů, nevím, zda máte k dispozici tento text, paní Hart vám jistě poskytne tuto kopii. Já si myslím, že legislativa by zde měla být jasná, jednoznačná, měla by poskytovat jistý právní rámec, který nám umožní postupovat dál v této problematice. Pro to jsem postupoval opravdu velice přísně, pokud mm, šlo o koncepty, které byly obtížné, nejasné. Například ten přístup k internetu, paní Van Heren to předložila jako velice důležitý koncept. Já jsem nebyl úplně si jistý tím, že to byl jasný koncept, který by byl jednoznačný v tomto návrhu. Dále specializované služby. Jaké jsou to specializované služby? Co to znamená? Jaká je charakteristika, jak, která odděluje tyto služby mm, z, od služeb širokého přístupu k internetu? Já si myslím, že je důležité, abychom měli takový téměř forenzní přístup k této problematice. To znamená, jaké jsou charakteristické prvky, abychom to nezaměňovali a tak dále, všechny tyto dopady, protože jakmile to jasně stanovíme a budeme mít definice opravdu jasné, pokud jde o přístup, o služeb, eh, všeobecný přístup internetu, specializovaným službám, tak poté můžeme řešit i možné konflikty mezi těmito poskytování těchto služeb a jakým způsobem reagovat na diskriminační postupy a tak dále. Stávající směrnice o uživatelských právech již má ustanovení, která reaguje na diskriminační jednání a které regulační orgány již aplikují toto by mělo být transferováno i do nové směr, nového nařízení. My ovšem již máme rámec, který regulační orgány aplikují a oni mm, mohou říct, že to velké míry úspěšně a právě proto my nechceme měnit to, co již existuje a funguje. Čili to, že jasně stanovíme tyto definice, to je velice důležité, abychom poté jasně věděli, jak postupovat. Ustanovení u specializovaných služeb prostě smí znamenat degradaci eh, v rámci těch klíčových služeb eh, přístupu eh, k internetu. Uvidíte, k tomu, k tomu se ještě budeme, dostaneme. A z praktického hlediska 23. 5. To je článek paní Del Castillo a její výbor pro průmysl je hlavním výborem, já zde nebudu předkládat pozměňovací návrhy, uvidíme, co zejde z jejich diskuzí v jejím výboru, projednáme to potom společně, protože výbor ITRE mm, je hlavním výborem pro tuto problematiku, my s tím souhlasíme, myslím, že se tomu nemusíme nějak dopodrobná věnovat. Čili toto je můj přístup a samozřejmě čekám připomínky z vaší strany Hm, omlouvám se za tento dlouhý úvod, ovšem došlo velkému pokroku se stěnovými zpravodaji, proto bych je nyní rád pozval, aby se vyjádřili samozřejmě všichni. Ostatní jste hm, vítání. budete-li chtít paní Tun, první, která vystoupí za paní Bastos, prosím. Děkuji. Takže já přečtu to, co nám hm, rozeslala paní Bastos. Bohužel, eh, vzhledem k tomu, že eh, musím navštívit eh, veřejné slyšení na výboru pro zaměstnanost k zaměstnaneckým a sociálním aspektům fungování trojky v zemích eurozóny, nemohu se zúčastnit tohoto zasedání. Nejdříve bych chtěla potrhnout, jak kvalitní je eh, tento, eh, toto stanovisko, se kterým EPP souhlasí. Souhlasíme eh, s navrhovaným postupem zpravodaje o k posílení zpráv spotřebitelů. Jinými slovy je lépe upravit služb, směrnici o univerzálních službách a odmítnout přístup komise a sice harmonizovat ve formě regulace. Mám eh, za to, že existuje eh, konsenzus eh, k tomuto tématu. Ovšem, navzdory obecnému, obecné schodě k přístupu zpravodaje bylo, pře, bylo tady předloženo řada návrhů, včetně mých. Na druhou stranu, my jsme podali technické návrhy, které eh, vytahují eh, součásti toho eh, nařízení z směrnice o obecních službách, univerzálních službách. A zde se částečně vymazávají některé články a Eh, úvodní ustanovení. Jakmile ta pravidla v nařízení budou eh, přenesena do eh, směrnici o univerzálních službách, není třeba zachovávat tato obecná ustanovení u tohoto nařízení, která souvisejí s právě spotřebitelů. Na druhou stranu jsme mm, podali pozměňovací návrhy ke zlepšení toho původního návrhu. S ohledem na odstavec 3 článku 21 nezouhlasíme tedy eh, se stanoviskem zpravodaje o vymazání celého článku. Můj pozměňovací návrh číslo 147 nepotlačuje eh, odkazy, které týkají eh, se nediskriminace na základě národnosti a pobytu. Svoboda poskytování služeb a a svobody e, poskytování služeb tedy a usazení. Navzdory tomu, e, že jsou pokryté e, smlouvou o fungování Evropské unie, my si myslíme, že tyto zásady by měly zde být zachovány. Nikdy není příliš přehnané je opakovat. Mechanismus regulující spotřebu. Omlouvám se. Souhlasíme s s vytvořením mechanismu o omezujícím spotřebu, pokud bude k dispozici zdarma spotřebitelům. Pokud jde o e, přechod, e, tedy i měnitelnost čísla, tak e, ten proces musí být dokončen během jednoho dne. Vzhledem k napjatému Eh, harmonogramu, tak eh, eh, zpravodaj zde tedy dokončil 12 návrhů k danému tématu a ta, ty návrhy jsou velice kvalitní. Proběhlo zasedání 7. ledna mm, ke kompromisním pozměňovacím návrhům a byl dosažen velký konsenzus. Teď se těšíme na kompromisní pozměňovací návrhy zpravodaje ke zbývajícím tématům. Ovšem vzhledem k stávající spolupráci mezi všema stranami. Myslím, že dosáhneme velmi snadno dohody k zbývajícím tématům. Závěrem eh, bych ráda ujistila eh, zpravodaje eh, o spolupráci EPP, tak abychom dosáhli něčeho, co chrání spotřebitele a přispívá k dokončení evropského telekomunikačního trhu. Děkuji. A teď myslím, pan Kreutzmann tady není ale pan Engstrom. To je jediný zpívající zpravodaj. A pak paní Bahaja ještě se chtěla vyjádřit. Tak pan Engstrome. Děkuji. Já bych rád poděkoval vám eh, jako zpravodaj za vynikající a konstruktivní práci, kterou jste odvádíte. Zasedání eh, zpravodajů stínových bylo velice konstruktivní a jak říká paní Dun, jak paní Bastos tedy prostřednictvím eh, paní Tun říká, Myslím, že jsme se dobrali mm, velice eh, blízko koncenzu. A samozřejmě já se velice těším eh, také na debatu o eh, aspektech síťové neutrality. Myslím, že je velice jasné, že, že tohle je věc, kterou mě velice, která mě velice zajímá. Já se velice bojím, abychom mm, prostě ty specializované služby neudělali, aby nebyly něčím, zadními vrátky k podkopání svobodného internetu. Protože, jak víme, eh, internet je ten nejdůležitější faktor pro eh, jakoukoliv firmu, která chce podnikat v Evropě. Je naprosto nezbytný. Takže opravdu se musíme postarat o ochranu eh, svobodného otevřeného internetu. Každopádně já se těším na to, co se bude dít příští týden. Dobrá, děkuji. Doufám, že já vás nesklamu v tomto ohledu, ale těším se na živou debatu. Teď paní Vahaja. Ano, já bych eh, opravdu chtěla poděkovat eh, panu eh, předsedovi a, spolu, a zpravodaji za odvedenou práci, za zásadně ten jeho přístup a také za stenčení návrhu komise, ze štíhlení a za to, že se zaměřil na stávající dobré struktury. Pokud je ochranu spotřebitelů, tak tady mám ještě jednu věc, eh, kde jsem se chtěl eh, zeptat pana zpravodaje eh, k věci vytváření kompromisu. Hovoří se tam o, o fixních datových připojení, které jsou obyčejně, které jsou obyčejně k dispozici, o minimálních rychlostech. Co to je normálně, co se normálně očekává? co to je, že to přesto jako může klesnout, že je to nějaký roční průměr. Pro mě to není dostatečně jasně definované. Protože, proto bych se chtěla zaměřit na ty minimálně dosahované minimální eh, rychlosti. Reálně dosahované, pardon. Tak, aby eh, ty podniky jasně eh, řekly, jakou mají kapacitu, aby tady zase docházelo k klamání spotřebitelů s těmi maximálními rychlostmi. Spíš, aby se hovořilo o minimu. A také eh, tím jsme posunuli eh, výstavbu sítí trochu dopředu, aby komunikační eh, podniky také měly dobrou vazbu, aby dával něco takového k dispozici, aby mohli garantovat tu smluvní vazbu tu, tu smluvní rychlost. Takže proto eh, se chci ptát na to, co to je to normally available. Potom druhá, druhá věc. Tady eh, souhlasím s kolegem Engstromem. Když eh, budeme chtít umožnit zvláštní služby s nějakou zvláštní kvalitou, která na normálním internetu, které budou vyňaté z normálního internetu, tak musíme mít eh, jasnou definici eh, pro eh, síťovou neutralitu. Byla tady celá řada pozměňovacích návrhů, které si nenutně odporují, ale když se dobře sladí do kompromisu, tak mohou vést k síťové neutralitě. A já se těším na to, že ty definice se nám podaří sladit příští týden ještě mhm. lépe protože myslím si, že je nezbytné, a, abychom řekli, že síťová neutralita není úplně nezbytná. Není prostě jen tak cokoliv. Měli jsme tady debatu o dětské pornografii, o nelegálním obsahu a dalších věcech. Tady jsme se dostali do fáze, kdy eh, říkáme, že stávající legislativa, která umožňuje zásahy, je eh, možná v jednotlivých členských státech, ale nesmí být ovlivněná tady eh, touhle směrnicí. Ale samozřejmě eh, prostřednictvím autorského práva tady musíme mít eh, možnost příslušným způsobem zasáhnout soudními rozhodnutími. A musíme tady mít čisté právně, právní prostředky zasáhnout, pokud jde o dětskou pornografii a další věci. I tady v parlamentu Mm, jsme si o tom vždycky vyměňovali eh, názory, tak abychom eh, umožnili vymazání úzdroje. To je velmi podstatné. Myslím si, že eh, tohle je podstatná věc, která také musí zohledňovat různé právní přístupy. A doufám, že ty kompromisy to také náležitě zohlední. Děkuji. Ještě někdo chce přispět? Hm, prosím. A teď eh, za uh, eh, uh, eh, rožutům. Já jsem velice ráda, že se uh, uh, shodneme ohledně kvality těch definic. Jsou to slova, která znějí krásně, ale nevíme, co je za nimi. Já jsem tam také dala něco k vyřazení těch, nebo odbourání těch roamingových příplatků. To je určitě jedna z priorit, jedna z našich priorit. A ta řešení jsou velice um, úzkostlivě očekávána občany, která, které tady všichni zastupujeme, takže e, doufám, že se o to opravdu postaráme. To je všechno? Ano, to je všechno. Ale odbourání roamingových případků to by opravdu to by opravdu měla být naše priorita. Dobrá. Tak eh, nechce-li eh, se k tomu někdo eh, vyjádřit, tak nechť prosím Antony Vilen k tomu něco řekne. Možná, že nám k tomu ještě řekne další připomínky. Děkuji, pane předsedo. Já vás bohužel musím informovat, že jsem nespadl z koně na, cestu, na cestě do Damašku ani na cestě ze Šumanu do parlamentu. Eh, takže nemůžu oznámit eh, to, eh, tu schodu k té celkové změně směru v tom návrhu, který jste navrhli. A samozřejmě beru to na vědomí. Ten celkový směr, který zde lze vidět. Tady samozřejmě se musíme vyhnout tomu, abychom se fixovali příliš na instrumenty jako takové ten celkový, eh, na ten celkový cíl toho, čeho se tady pokusíme eh, dosáhnout, tak bychom měli eh, skutečně společné podmínky fungování pro operátory v Evropě a skutečně společné podmínky pro, spotřebu, pro spotřebitele v Evropě. Dobře, takže teď pokud jde o preferenci komise, tak eh, něco k těm věcem, eh, které eh, zazněly v těch kompromisních pozměňovacích návrzích, které samozřejmě přicházejí z jiného pohledu. Za prvé, a, um, a nebudu se vyjadřovat k tomu oběmému materiálu, který jsme dostali dávno bychom eh, zdůraznili, že až už eh, ty instrumenty jsou jakékoliv, pokud eh, zpravodaj i další v tomto výboru preferuje ty, ten daný instrument, tak prostředek, kterým lze dosáhnout skutečné uniformity s nezbytnou flexibilitou, v určitých případech musí eh, být eh, stále předmětem naší pozornosti. Takže i když komise velice vítá zkušenosti a pomoc, eh, kterou, které může pomoci, tedy poskytnout například obecní pokyny k implementaci, k dosažení stejných výsledků, tak pořád tady musíme hrát velice důležitou roli prostřednictvím závazných implementujících opatření v některých oblastech. Za druhé, dovolte, abych přivítal eh, to, že kompromisní pozměňovací návrhy by chtěli eh, zahrnout podstatné prvky z návrhu komise, ale eh, prvky, které, se kterými se původně nepočítalo a na kterých se teď můžeme očividně shodnout. to opravdu stojí za zahrnutí do nějaké harmonizace v této fázi. Zejména bych uvítal, když říkáte, že jsou tady eh, pořád eh, věci, které je třeba projednat, tak u otázky eh, spojení Eh, služby, které nejsou ECS, eh, jsou, to jsou otázky terminace. Ty velice, eh, ta velice podrobná ustanovení stávajících pravidel k ukončení spotřebitele, pardon, k ukončení smluvního vztahu mohou být podkopána vlastně tím, že tady bundling, tedy spojení s službami, které nesouvisejí s ECS, nejsou tohoto eh, předmětem, takže ta celá ta smlouva byla pod jiným režimem. Na to se rádi s vámi eh, zaměříme v nadcházejících dnech a týdnech. Eh, stejně tak rádi tady vidíme tu obecnou otázku ke kontrole spotřeby, když já chápu tu dodatečnou žádost paní Bastos, a také tedy k otázce eh, toho, eh, té časové lhůty pro přechod. Také bychom vítali, uvítali signál, že ten eh, získávající poskytovatel je ta řádná strana, která má vést ten převod vzhledem k té motivační struktuře, která tady existuje, pokud je o číslo 1.1.2, což je aspekt stavacího režimu, který vyvolává určité obtíže při implementaci. Tak my eh, samozřejmě eh, velice eh, vítáme obecný zájem výboru, který je mm, neustálý v této věci. Asi pochopíte, že Tohle je otázka, kde se eh, soustavně snažíme zaměřit se na urychlení dosažení toho jednotného trhu v zajištění spotřeby. Eh, nechceme rozšiřovat eh, tedy rozsah působnosti našeho návrhu, zejména bez posuzení dopadu. Já jsem si vědom té kritiky, nicméně takhle to bylo přijato vzhledem ke všem opatřením, která jsme předložili. K té otázce otevřených internetových a specializovaných služeb. Jak říkáte, pane předsedo? Pořád. Před sebou máte určitou práci, eh, tedy eh, na vytvoření kompromisních uznacích návrhů. Co si myslíme, že zpravodaj, my eh, s vámi souhlasíme, je třeba mít eh, co nejjasnější eh, podmínky k těmto sporným otázkám. Teď se snažíme o dlouhou spolupráci, kterou jsme vedli dlouhá léta v těchto věcech a to možná povede k užitečným eh, podnětům při formulaci Potom snaha o jasnost by eh, nás neměla zatlačit do technických koncepcí, eh, které vývoj eh, možná rychle před, předejde. Možná, že když, když to povede k určitým praktickým problémům, že ne všechno je tady vytesáno do kamene, tak takový principiální přístup, myslíme, je třeba na legislativní úrovni přijmout. Já už tady slyším eh, stejné eh, tóny, pane předsedo, když říkáte, že se musíme eh, zaměřovat na klíčové charakteristiky jako specializované služby a na to sami rádi dále budeme spolupracovat. Děkuji. Well, thank you for a very... Děkujeme, děkujeme za tyto velice konstruktivní reakce. Já vás asi musím ještě stejně přesvědčit o kvalitě našeho přístupu mm, s ohledem na to, že opravdu chceme zvýšit kvalitu pro naše spotřebitele. I když tyto pozměňovací návrhy se, zdávají, se zdají zásadní, pokud jde o změny, ty klíčové prvky již byly zakotveny v, ná, v prvním návrhu v roce 2009 o směrnici uživatelských práv u univerzálních služeb, ustanovení například, které se týkají rychlosti eh, změny eh, operátora, to již bylo zakotveno v našem původním návrhu. My jsme přišli s takovým pouze posílením toho návrhu, původního návrhu z roku 2009, čili opravdu si myslím, že zde se hmm, nelišíme, nám jde o kvalitu pro spotřebitele, my prostě chceme, aby se pokračovalo v tom, co již jsme měli k dispozici, abychom tlačili na regulátory, aby svou práci dále rozvíjeli tímto směrem této směrnice a ne, aby zaváděli úplně nové nařízení kde harmonizace by mohla mít negativní dopad na možnost regulátora reagovat na tento nový vývoj. To není cesta před. Musím to zopakovat ještě jednou. My opravdu zde se zásadně lišíme v našem postoji. Ovšem, jak vidíte, tak opravdu Evropský parlament chce jít tímto směrem a já si myslím, že toto nebude změněno. Ano, No, já si myslím, že podobně jako v minulosti budu muset vás neustále bombardovat těmito novými, těmito návrhy, tímto směrem, protože my prostě jsme se rozhodli, že budeme takto postupovat. U některých důležitých záležitostí jistě můžeme využít interakce tohoto nařízení s tím nařízením o balících, dále ta možnost odstoupení od smlouvy, o tom jsme již hovořili a určitě uvítáme právní poradu, kterou jste získali v této otázce. Jestli dovolíte, reagoval bych na některé body kolegů, které zde zazněly. Jsem rád, že jste rovněž, že zde hovoříte o důležitosti technologické neutrality. To je, to je opravdu to je zásadní. My jsme o tom hovořili u nařízení, které se týká otevřeného přístupu k internetu. To, že to má to je zde samotné nařízení, které se týká této oblasti, by mohlo posílit tuto věc. Paní Verhesen, mm, já nesouhlasím s vaším přístupem v této oblasti, protože my jsme zakomponovali veškeré body, které jsme získali v této oblasti do toho znění a ta definice, kterou bychom, ke které bychom dospěli tímto způsobem, by byla právně nejistá, byla by zmatená a právě proto se vracím k tomu, o čem jsem se zmínil. Musíme být skutečně až takový forenzní v tomto ohledu tak aby to nebylo ehm, nepřehledné, proto bych vám rád eh, ještě jednou zúraznil, že neutralita sítě není právně definována. Mnoho lidí s tím nesouhlasí nebo vůbec nemají stejné definice. To je opravdu obtížné u takového nařízení, které by mělo reagovat na například neutralitu sítě. Pokud nevíme vůbec, jak to definovat, tak to je opravdu nesmírně obtížné a právě proto my musíme postupovat velice jasně, protože my tímto poskytneme určitý směr pro národní regulační orgány, tak aby například nezaváděli další koncepty, které by znamenaly obtížnost této oblasti, a to znamená pro investory v této oblasti, by to stížilo situaci. Už nyní tam panuje mnoho nejistoty. V tomto ohledu souhlasím s komisí, čili prosím, abyste se podívali na dokument Bereku, který máme k dispozici. To není pouze můj názor. Je to užitečný dokument, možná byste se mohli synteticky potom podívat i na moje návrhy. Já nevím, zda univerzálně bude všechno schváleno z těch mých návrhů, ovšem může to být dobré, dobrý výchozí bod. Všechno, o čem se dohodneme u těch klíčových definic, prostě musí představovat přidanou hodnotu, tak aby regulační orgány měly jasný směr. Ten eh, přístup založen na principe, který navrhuje komise na určitých zásadách, to je velice důležitý přístup. Čili těším se na vaši reakci když o tom budeme hovořit příští týden. A ještě konkrétní věci. Paní Bastos o těch bodech už jsme hovořili. Pokud je o měření rychlosti, všechny tyto otázky, to je obtížná problematika, tak aby to bylo mm, aby jsme u toho návrhu příliš neelaborovali, aby to nebylo až tak rozsáhlé. Já jsem to zahrnul do kompromisních návrhů na straně 17. Tam se kolegyně může podívat na to, že tam máme 3A, to je nová, nové znění. Vyžadujeme tam aby Berek po konzultaci s zúčastněnými stranami vytvořil určitě hlavní směry, pokud jde o měření rychlosti služeb, kvalitu těchto služeb, měření v průběhu času, dále informace a obsah, které musí být zveřejněny, mechanismus certifikací kvality a tak dále. Toto je jediný způsob, jak budeme moct e, postupovat. Nemůžeme zde mít všechny podrobnosti, nemůžeme zde mít nějaké um, přílohy, které by se týkaly jednotlivosti, protože v čase se to bude měnit. U mobilního internetu to je nesmírně složitá oblast. Především proto, že jsou zde takové variace, podmínky, kapacita, lokalita, eh, uživatele, geografická oblast, eh, zda eh, tam probíhá řekněme, jde o Silvestre nebo Nový rok, kdy prostě všichni zatíží síť posíláním SMS a tak dále. Čili e, zde e, musíme si uvědomit, že obvykle očekávaná rychlost nebo teda systém má určitou Eh, očekávanou rychlost, která se od něj očekává za obvyklých okolností, čili jaká, a naopak jaká je minimální rychlost, kterou očekáváte v nějaké špičkové zatížené době a tak dále. Čili to by nám mohlo umožnit získat ucelený obrázek a myslím, že regulátoři již tímto způsobem postupují. Mnoho například již kroků bylo Eh, učiněno proti takovým poskytovatelům, který, eh, když rychlost nebyla v souladu s tím, co bylo eh, poskytováno v rámci reklamy nebo předsmluvních informací a poté v reále, jak to vypadalo opravdu s tou rychlostí, kterou uživatel měl k dispozici. Čili toto všechno musíme vzít v potaz, tak aby lidé, kteří podepisují smlouvu, věděli opravdu jasně, co za obvyklé okolnosti, jakou rychlost, jaké služby by mohli očekávat. To si myslím, že prostě u těch podrobných definicí tam s tím přijdeme později, ovšem tak toto alespoň s tím počítáme, můžeme to dát do úvodních ustanovení. Myslím si, že komise to již má ve svých ustanoveních. Můžeme se podívat, jak to e, e, vypadá, pokud to nebude součástí kompromisu. Máte k tomu ještě něco, pokud ne? tak vám všem děkuji za příspěvky, za podporu této oblasti. My ještě budeme mít schůzku příští týden, pokud jde o přístup k internetu. Na konci ledna bychom to měli schválit, tak aby 27. února se tomu mohl věnovat výbor pro průmysl. My neočekáme veřejnou další diskuzi u těchto kompromisních návrhů. Předložíme pouze časový harmonogram. Pokud dojde k debatě, tak asi den před hlasováním, ovšem většinou práce si myslím, že již do té doby ukončíme. Čili děkujeme a nyní se dostáváme k poslednímu bodu na našem dnešním programu a to je zpráva pana Solvita, zpráva Solvita od pana, pana Logegarda. Je zde, je zde pan kolega k dispozici, již je zde mezi námi. He, on his way from the airport. All right. Takže zdá se, že pan kolega ještě na letišti. 11.20 by měl dorazit, teď máme 11.19. Sorry, Mr. Lokegaard has gone missing. Pan Lokegaard nám chybí. Smizel. Uh, can we talk to him on his, can we see where he is? I think... Zjistíme, zda je na cestě, protože pokud eh, kolik pět minut, tak jinak bychom museli přerušit jednání. Dobře, tak eh, dobře, takže se uvidíme opět v 11.30, moc se omlouvám. Koordinátoři, prosím, aby vždycky zajistili, aby zpravodajové jste byli včas. To by bylo dobré, protože si myslím, že to je opravdu trošku neslušné pro ostatní kolegy, kteří jsou zde přítomni. Čili v 11.30 se opět uvidíme a doufáme, že pan zpravodaj dorazí a pokud zde nebude, tak prostě najdeme nějaký jiný způsob, jak s touto zprávou naložit. Uh, right, uh, ladies and gentlemen, um, I want to um, welcome our rapporteur, has apparently come straight to us from Taiwan. Vítám se mezi námi našeho zpravodaje, který dorazil z jak nám bylo řečeno, to je velice zajímavé, a rovnou aby nám předložil k jeho zprávě. to administrativní zpráva, která se týká Solvitu zde za paní Hanslík. Máme zde paní Habelu, kterou rovněž mezi námi vítám. Paní Růle je mezi námi a já budu na, eh, zastupovat Ashleyho Foxe, který je stínovým zpravodajem za EKR a samozřejmě kdokoliv jiný by ještě chtěl vystoupit. Paní Greben, Marin Greben se mezi námi rovněž vítám z DG Mark, která se pravidelně zúčastňuje našich jednání. Rovněž ji poprosíme o připomínky, čili jsem opravdu nesmírně rád, že že mohu přivítat pana zpravodaje, aby nám předložil svůj postoj k těm eh, asi 40 návrhům pozměňovacím. Děkuji, pane předsedo, děkuji a přeji šťastný nový rok všem, jak se již pan předseda o tom zmínil. Moc se omlouvám, že jsem dorazil pozdě všem. přijíždím eh, rovnou z Tajvanu. Bylo to velice zajímavý, velice zajímavá zkušenost a oni opravdu potřebují FTA dohodu velice rychle. Pokud by mm, tam nebyl odpor činy, tak už by taková dohoda jistě fungovala. Takže mám těch 49 návrhů, které jsem si přečetl s velikým zájmem, velký počet pozměňovacích návrhů považuji za důkaz toho, že moje zpráva asi jde takovým radikálním způsobem, ovšem nevyprovokovalo to nějakou revoltu. Je zde veliký konsenzus, který paduje, panuje v této oblasti. Já jsem aspoň měl takový pocit, když jsem se podíval na eh, tuto zprávu v prosinci. Je zde mnoho oblastí, které se překrývají v jednotlivých pozměňovacích návrzích a proto bych chtěl vytvořit kompromisní návrhy, například zvýšení povědomí nebo business asociace, združení dále osvědčená praxe a některé ostatní věci. Myslím si, že bychom měli dodržet ten původní harmonogram. Myslím, že 23. bychom o tom chtěli hlasovat. My bychom s, s kompromisními návrhy měli přijít dneska nebo zítra, předložit je stínovým, navr, eh, stínovým zpravodajům a příští týden bychom o tom mohli hovořit, na výb- mohli hovořit společně nebo můžeme navrhnout i schůzku stínových zpravodajů. E, pokud ne, tak to můžeme všechno vyřešit mailem. Čili to je z mé strany všechno a těším se na vaše připomínky. Děkujeme. Paní Tune má slovo. bohužel bez mikrofonu zatím. Paní Hanslík zde bohužel nemůže být mezi námi, ovšem poprosila mě, abych přečetla následující v polštině. Ona to poslala mm, polsky, takže budu hovořit polsky. Paní Hanslík se domnívá, že Solvit bychom měli považovat za úspěšné řešení. Je to úžasný nástroj řešení problému, potenciál tohoto systému, ale zatím ještě nebyl plně využit. Ovšem mnoho předložených pozměňovacích návrhů by chtělo vylepšit tento systém. Tyto eh, návrhy jdou dobrým směrem. Proto, abychom zlepšili tento systém, zásadní je lépe vyškolit naše pracovníky v této oblasti. Paní Hanslík předložila pozměňovací návrhy v tomto ohledu zlepšení sítě, sítě Solvit a zvýšení jejich potenciálu záleží na stupni vyškolení pracovníků, ale zároveň je důležité, aby se zvýšili, eh, zvýšil počet zaměstnanců v těchto centrech. Solvit to samozřejmě sebou ponese další finanční náklady. Důležité jsou rovněž určité finanční investice, pokud je o zlepšení spolupráce mezi středisky Solvit. No a zde se paní kolegyně, zde paní kolegyně souhlasí s pozměňovací návrhy, které byly předloženy. Klíčová je rovněž lepší informovanost obyvatel a podniků o možnostech, které síť Solvit poskytuje. Paní Hanslik předložila pozměňovací návrhy a tyto pozměňovací návrhy rovněž předkládali jiní poslanci. Především, před chviličkou o tom hovořil pan zpravodaj. Pokud jde o pozměňovací návrhy, které se týkají jiných politik, například sociální práva nebo různé národní systémy, systémy sociálního zabezpečení. Paní Hanslík zde má určité pochybnosti o tom, zda tato zpráva je tím vhodným místem pro řešení problémů, které se objevují v těchto oblastech. A je zde rovněž mnoho pozměňovacích návrhů, které jdou tím směrem, o který hovořila paní Hanslik, například pokud jde o výměnu osvědčené praxe nebo eh, snaha blížší spolupráce s obchodními komorami, odbornými organizacemi. Toto paní eh, Hanslik eh, rovněž podporuje. Samozřejmě, že střediska Solvit si vyměňují osvědčenou praxi, ovšem zintenzivnění tohoto procesu bude záležet rovněž na finančních prostředcích, které budou k dispozici. Paní Hanslík rovněž podporuje pozměňovací návrhy, které se týkají zlepšení dostupnosti služeb eh, sítě Solvit pro různé skupiny společnosti, například starší osoby nebo osoby s postižením. Rovněž kolegyně podporuje pana zpravodaje, pokud jde o lepší monitoring postupu Solvitu v rámci evropského semestru. A pokud jde o návrh pana zpravodaje, aby členské země sami určovaly termíny, které se týkají řešení různých problémů, ráda by obrátila pozornost na to, že termíny, které zde jsou v databázích, stanoveny jsou stejné pro všechny centra Solvit a právě proto bylo obtížné jednotlivým členským zemím eh, navrhovat jiné termíny. A pokud je o určitě tou formalizaci těchto center. Paní, Solve, paní Hanslik se domnívá, že bych se měli zvážit vhodnost takového návrhu, protože pokud by došlo k určitému legislativnímu aktu, kterým by se změnil Solvit, to by nemuselo znamenat zlepšení fungování sítě Solvit tato síť podle paní Hanslík funguje docela dobře i neformálně, čili nevidí důvod to nějak formalizovat. No, úplně na závěr paní kolegyně podporuje směr jednotlivých předložených pozměňovacích návrhů. Ještě raz by ráda poděkovala panu zpravodaji a všem kolegům a kolegyním za spolupráci. Thank you. Děkuji. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo, šťastný nový rok vám i všem členům výboru. Pozměňovací návrhy, které zde máme k dispozici, jsou pozměňovací návrhy, které já osobně s nimi mohu souhlasit. Myslím si, že jdou správným směrem, směrem, který navrhuje pan zpravodaj. Proto si myslím, že je to důležité. Musíme zajistit eh, věnování pozornosti jednotlivcům a i eh, podnikům je důležité, aby věděli, které nástroje mají k dispozici pro efektivní řešení problému. Občané i podniky mají právo na férové řešení tím nejrychlejším způsobem, musí znát nástroje, které mají k dispozici, musí je využívat a využívat i užitky vnitřního trhu. Toto jsou klíčové věci, zdroje a nástroje, od nich už se zmínili kolegové. Já jsem na to reagovala v mých pozměňovacích návrzích, tak aby portál Jo Europe nebo Solvit byly k dispozici pro všechny naše občany, pro všechny podniky, zároveň nesmíme zapomínat na osoby s postižením, nesmíme zapomínat na starší občany. Další iniciativa, kterou bych ráda navrhla, je přiblížení sítě Solvit našim občanům aby byl k dispozici i na regionální úrovni, je-li to možné, i když samozřejmě v kompetenci to mají členské státy. Ovšem na, re, na regionální úrovni by byly blíže našim občanům. Ještě dvě věci, které bych ráda zúraznila. 24. Tam se autor snaží o e, CSR a část e, semestru a zároveň e, jednotlivé doporučení jednotlivým členským zemím. Se, to, to se snažil odstranit, já s tím nesouhlasím a dále je to 25. návrhu zprávy měření skutečného pokroku sítě Solvit, výsledku sítě Solvit musíme reagovat na potřeby změn legislativy v případě, že potřebujeme to nějakým způsobem upravit, abychom dosáhli našich cílů. To je zásadní, abychom dosáhli skutečných výsledků abychom měli formální, oficiální cíle k dispozici a podívali se na všechny formální stránky sítě Solvit. To je důležité pro práci jednotlivých eh, středisek Solvit, eh, i kdyby museli zvojnásobit své úsilí v této oblasti. Máme zde další možnosti, například ADR, alternativní řešení sporu, nebo ODR, to znamená onlineové řešení sporu. To jsou další nástroje. Měli bychom eh, se podívat na to, jak fungují v reále. Měli bychom zvážit všechny možné mechanismy, nástroje, které umožňují řešení sporů, ty, které jsou k dispozici a zároveň se podívat na to, jakým způsobem fungují stávající mechanismy a podívali se na jejich lepší realizaci do budoucna. Musíme mít k dispozici, musíme si stanovit cíle na národní úrovni pro jednotlivé centra, sítě Solvit. To je něco, co naše skupina podporuje a co bychom měli podpořit my všichni. Těšíme se na další spolupráci s panem zpravodajem společně s ostatními stínovými zpravodaji návrh, který zpravodaj předložil. Myslím si, je dobrý základ a můžeme dále pokračovat i bilaterálně, e, i pomocí e-mailu, pokud to bude potřeba. Děkujeme, říká pan předseda paní Rule. Vielen Dank. Děkuji. Já si myslím, že řada pozměňovacích návrhů eh, zlepšuje ten text a opravdu jsou eh, přínosné. U některých, ale bohužel, ehm, tady pan Tarbladec není, eh, se ovšem nejedná nezbytně o to téma, tedy o otázku veřejné zprávy ve členských státech a spolupráce s komisí nebo koordinace národních systémů sociálního zabezpečení. To není úloha Solvitu. A já si myslím, že eh, by bylo dobré eh, na Solvit nepřenášet další eh, úlohy, protože on už má problémy plnit ty svoje stávající teď. A proto je třeba se zaměřit na stávající úlohy a lépe informovat občany o tom, jaké jsou úlohy Solvitu. Čili Tohle se týkalo eh, pozměňovacího návod 19, čili soustředění se na eh, důležité eh, úlohy. tím si myslím, že je to dobrá zpráva a zpravodaj podporuji. Děkuji. Paní Říle. Já hovořím za o Foxe a Ashley eh, v zásadě souhlasí s tím, co tady kolegové uvedli. Většina těch Mm, pozměňovacích návrhů eh, podporuje eh, směr přijatý zpravodajem, je zcela zřejmé, že tady bude eh, zase velmi silná zpráva. A paní Graben určitě tady pohovoří o některých těch otázkách na cestě vpřed. Myslím si, že pan Fox tady pojmenoval některé tedy naše hlavní obavy a sice některé ty pozměňovací návrhy opravdu tady podporují rozšíření eh, rozsahu působnosti Solvitu a my chceme ale, aby eh, Solvit opravdu plnil svůj základní úkol. A je důležité, aby dostal ty klíčové eh, zdroje na toto a ne, abychom jej zatěžovali dalšími úkoly, hm, pro které není nezbytně vybaven na součástek, eh, součástí této otázky, jako vždycky, je podpořit členské státy eh, v tom, aby eh, ty základní informační systémy Solvitu dálžitě zvýraznily. To je klíčová věc a tu nechceme přehlédnout. My bychom opravdu eh, tady se velice bedlivě k tomuto stavěli. A chtěli bychom, aby eh, tam nebyly zahnuty žádné kompromisy, protože ty by opravdu eh, narušily tu misi, kterou jsme si dříve stanovili. Ale myslím si, že Solvit je univerzální služba, kterou by měli používat všichni, kdo přicházejí do kontaktu s jednotným trhem. Jak víme z sledování, tak Solvit v tuto chvíli je hodně sledovaný eh, eh, lidmi, kteří eh, řeší vzájemné uznávání kvalifikací a také přístup ke službám a zboží uvaděn na trh. Takže jako mechanismus komunikace s námi a upozornění na problémy. Když se prostě podíváme na ten objem problémů, který přichází, tak ten tok informací bude velice důležitý a na to už se rada z vás eh, zaměřila. Takže pan eh, Fox toto bude velice podporovat, ten obecný eh, směr, který jste si zvolil, tím se zaměřujete na tyto oblasti. Dobrá. Ještě někdo? Možná tedy paní Greben nechť se vyjádří k těm pozměňovacím návrhům obecně. Děkuji, pane předsedo znovu eh, ráda vyjádřila eh, díky na adresu pana Luky Góra a dalších eh, mm, členů výboru mm, za podporu Solovitu. My vítáme ty kritické připomínky, které se zahrnuly do své zprávy, které se týkají také těch věčných problémů se zdroji. Je tady otázka tedy nedostatečných eh, zdrojů a také zaměstnanců. Jsme rádi, že to eh, zpráva řeší. I pozměňovací návrhy. Další kritická věc se týká eh, řešení jednotlivých případů solvitu. Myslíme si, že zdaleka dost případů se nedostává solvitu. A pokud se dostávají k předsolvit, tak je mnohem obtížnější o to tedy vyřešit. A v tomto kontextu děkuji panu Lokegorovi za eh, konstruktivní myšlenky, které vyjádřil eh, během bilaterálního brainstormingu, které jsme měli eh, k této věci. My jsme zareagovali na to a myslím, si, že by bylo třeba vytvořit nějakou transparentnost při řešení těch podnikových případů oproti těm eh, občanským případům, protože ty jsou mnohem složitější, ty podnikové případy. A první krok správným směrem by bylo eh, odhalit eh, ten, to rozdíl víc, než tomu tak doposud bylo. Souhlasíme tedy s tím, že zpráva i pozměňovací návrhy se v zásadě ubírají stejným směrem, kterým my bychom byli rádi, aby se solid ubíral. Jsou tam čtyři věci eh, v těch pozměňovacích návrzích, kde bych eh, vyzval k obezřetnosti. Myslím si, že tady je určitý rozdíl eh, mezi tím, co my považujeme za nejlepší přístup a těmito návrhy. První se týká viditelnosti a publicity. Myslíme si, že inzerovat solvity jako osamocený nástroj moc nebude fungovat, protože on se těžko vysvětluje lidem, co to vlastně solvit je. Naším preferovaným přístupem je prosazovat vaši Evropu, propagovat vaši Evropu, protože to je filtrovací mechanismus, který směruje eh, lidi eh, tím správným směrem. To není vždycky eh, solvit. Pokud lidé mají problém s podnikem, tak se může obra- mohou obrátit na Evropská spotřebitelská centra nebo také Europortál směřuje na rady Your Europe Advice. Takže naším preferovaným eh, přístupem není prosazovat Solvit jako eh, osamostatněný instrument, ale prosazovat Europortál s celým tím eh, balíčkem pomoci, který můžeme nabízet podnikům. Potom druhá věc je vnímaná potřeba pro legislativních aktivit pro Solvit. My jsme v minulosti už vedli debatu eh, s centry Solvit a celkově si myslíme, že není třeba eh, tady o tomto dále hovořit. Jakmile do legislativního aktu dáte něco, tak členské státy se k tomu začnou stavět mnohem formálně i k těm hm, hlášením problémů, bojí se eh, precedentů, chtějí do toho zapojovat mnohem více právní podporu a v mnoha případech se věci za deset týdnů nevyřeší. Takže by to bylo eh, zásadně na úkor rychlosti solvitu. Potom eh, třetí věc eh, z návrhu 37. Regionalizace solvitu. Jsme opravdu ve prospěch zvýšení spolupráce mezi regionálními orgány a solvitem, ale také se bojíme toho, že regionalizace povede k fragmentaci. Už dnes eh, centra a Solvit nemají příliš eh, mnoho eh, případů pro sebe. Některá centra a Solvitu řeší 5 až 10 případů ročně. A kdyby se to ještě rozšířili regionálně, no tak to by asi <laughs> nezlepšilo služby. Protože centra Solvit, které, které mají dobré zkušenosti, mají řadu případů, těm to jde také mnohem lépe, protože mají lepší kontakty, Opravdu tady jsou úspory eh, z rozsahu v provozu eh, Solvitu a pokud to regionalizujete, tak můžete takové úspory narušit. Takže jsme pro spolupráci, ale ne pro rozšíření Solvitu nebo rozdělení Solvitu do regionálních kanceláří. A potom je tady poslední věc, co říkala paní Ariel a pan Harbour, ohledně potřeby eh, zanechat to soustředěné s omezenými zdroji, které Solvit má, by se měl zaměřovat na eh, své eh, základní poslání. Pokud to bude dělat dobrý, dobře, tak bychom měli být velice eh, spokojeni. Takže nechme Solvit tam, kde by měl být, a sice rychlé a efektivní řešení problémů pro podniky i občany. Děkuji. Děkuji. Teď tedy eh, požádám pana Lokegora, aby eh, to eh, schrnul. A také všem připomenu, že pozměňovací návrhy se budou projednávat 22. ledna a hlasovat se bude 23. Ano, samozřejmě. Jenom uvedu, že bych vám rád poděkoval mm, za vaše připomínky. Celkově se zdá, že to je velmi dobrý pozitivní přístup ze všech uh, frakcí. Samozřejmě budu řešit všechno, co bylo zatím uvedeno. Zatím to eh, nebude eh, moc složité. Samozřejmě děkuji komisi za velice kvalifikované připomínky. My už jsme eh, několik eh, z nich eh, projednávali na našich zasedáních a já určitě mm, se zamyslím na tou viditelností a také ta vaše připomínka k tomu zachovat soustředěnost na téma je důležité. Určitě nechceme přetěžovat centra Solvitu ale potom ty legislativní akty několikrát. My jsme, já to zopakuji, už říkali, že je podstatné, aby tento výbor eh, touto zprávou vydal eh, silný signál. Aby byl, eh, aby se tady byl vědom těch obav, o kterých hovoříte, aby se to nezhoršila situace, takže musíme pečlivě formulovat, určitě to nějak zvládneme. Ale znovu politicky řečeno si myslím, že je důležité, aby tento výbor schrnul eh, ta léta se Solvitem a, uh, přednesl to světu. Myslím, že potřebujeme, eh, aby se na to členské státy silně zaměřili. A myslíme to vážně, když to říkáme. Těším se na vaše e-maily. Předpokládám, že budeme moci dále eh, se eh, domluvat po e-mailu, tak vidím, že tady kýváte. A určitě 22. budeme schopni se s ním pohnout dál. Dobrá, děkuji vám eh, mnohokrát. Děkuji stínovým zpravodajům. A tím se dostáváme do konce naší schůze. Děkuji vám všem za účast a našim divákům na internetu. A rád bych vám připomněl, že řádné zasedání další bude v středu 22. v 9 do 12.30. A to budeme eh, projednávat všechny kompromisní pozměňovací návrhy eh, k eh, těm různým věcem. A potom budeme mít návrh ke spojenému kontinentu, čili můj návrh k síťové neutralitě potom eh, zpráva pana Lokegora pana, a pana Švába a odpoledne ve tři hodiny tady bude pan Chacidakis a bude hovořit o programu řeckého předsednictví. Já bych požádal koordinátory, aby eh, zajistili velmi dobrou přítomnost a také eh, zpravodajové. Tady budou a potom ve čtvrtek budeme hlasovat akorát o řadě důležitých návrhů. A, a tento návrh, tedy to zasedání začneme už 9.15, ne 10, tak abychom opravdu vše všechno odhlasovali až do oběda a nemuseli se scházet odpoledne, protože vypadá to, že jsme pokročili se všemi svými návrhy tak daleko, že nepotřebujeme odpoledne a to určitě řadu lidí eh, potěší. Čili to je naše příští zasedání, těším se na to, abych, že se uvidíme. A ještě jednou vám přeji všechno nejlepší nového roku, těm z vás, které jsem zatím neviděl, a těším se na zasedání ve Štrasburku, kde budeme mít především schvalování celého toho balíčku o veřejných zakázkách, na kterém jste eh, jistě eh, řada z vás pracovali v středu odpoledne, to myslím bude, nebo v úterý odpoledne to bude ve tři hodiny, v úterý a potom tady máme také balíček pana, pana Rošfora k eh, spotřebitelskému programu. Těším se na vás a děkuji. Morton, you can have Ashley's comments.